Meine Damen und Herren. Dámy a pánové, srdečně vás všechny vítám na první schůzi po prázdninách. Vidím zde mnoho velice dobře zotavených kolegyň a kolegů. Já doufám, že jste prázdnili, využili na to, abyste načerpali nových sil. Někteří nás jsou očividně ještě někde na cestě, ty se, ti se zajisté brzy dostaví, ale my bychom měli začít, abychom využili čas, protože ži, život a také politická činnost nás nyní bude ovládat. Chci se zeptat, zdali má někdo připomínky k pořadu jednání. Myslel jsem si, že tomu tak nebude, ale kolega Rybek. Eh, aby podzim začal hezky, já jsem se chtěla zeptat, příští týden ve čtvrtek máme polodenní zasedání, plánuje se na to hlasování, protože si myslím, že vždy hlasování bývá druhý den v řádné schůze, takže by mě zajímalo, co budeme mít na pořadu jednání příští čtvrtek. Ano, to rychle vyjasníme. Takže máme takové tušení, že to tak bude, ale ještě vám to všechno sdělím. Ještě u sdělení vás žádám o podporu, neboť my jsme s koordinátory probírali pracovní plán na příští rok 2012. Také jsme to předložili a tak, jak to bývá v našem parlamentním životě, tak Policy Department se tím ještě zabýval a všechno nám to zpřeházeli. A to, co mi vadí, že často přeložili naše schůze z pondělí na úterý, eh, z, z pondělí a úterý na středu a čtvrtek, ale bývá tam také čtvrtek odpoledne. To zní velice normálně, ale já dobře vím, co to znamená a vy také. A já proto také žádám, abychom pověřili sekretariát, aby s Policy Department ještě jednou jednal, aby některé termíny byly opět změněny zpět. A myslím si, že současný návrh eh, politického odboru není úplně dobrý. Proto bychom se měli snažit přeložit několik termínů schůzí schůzí na pondělí a úterý. Nechci to teďka detailně probírat, ale především čtvrteční odpoledne, to nejsou úplně snadné termíny. A jestliže jsou potom součástí plánu a jestliže se mají ve čtvrtek odpoledne konat slyšení, tak to není dobré, když tam bývá omezený počet účastníků. Takže vidím, že proti tomu nejste. Já e, se spojím prostřednictvím sekretariátu s politickým odborem a pokusíme se s tím něco udělat. A nyní bod číslo 3. A k bodu číslo 3 pořadu jednání vítá mezi námi pana Fontejna, předsedy Združení Berek, který nás v prvním bodě seznámí s tím, jak koná, co dělá Berek, potom dostane v druhé části slovo komise. Vítá mezi námi pana Ravu, který nás seznámí s koncepcí roamingu a k tomu se pan Fontaine opět vyjádří a potom to můžeme všichni společně probrat. Jestli s tímto takto souhlasíte, máme na to dostatek času, ale ale bylo by dobré, kdybychom jednali o obou dvou věcech společně. Takže začneme s představením pana Fontejna, což je předseda Združení Bere, který nás seznámí s činností Bereku a já vítám mezi námi pana Fontejna, Srdečně ho vítám tedy a děkuji vám za to, že jste přišel mezi nás a máte nyní slovo a žádám vás o, o vaši přednášku. Vy jste mě eh, dobře přivítal, pane předsedo, děkuji, děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za tento krásný úvod a já jsem také rád, že já jsem byl pozván na tuto schůzi, protože Berek je Združení regulačních orgánů a my jsme rádi, že máme velice dobré kontakty s Evropským parlamentem a také s komisí, stejně jako s radou. Nejdříve bych vás chtěl seznámit s určitou synopsí výroční zprávy z roku 2010 a také s naší prací, kterou provádíme nyní v roce 2011. Jsme velice mladou organizací a dnes dopoledne po představení komise, prezentaci komise vás také seznámím, eh, jak nahlíží Berek na revizi směrnice o roamingu to je opravdu dobré načasování, protože včera jsme vydali naše eh, doporučení o revizi směrnice, jsme to dali na web. A podíváme-li se na roka půl zpět, takže v výroční zprávě 2010, která byla schválena v květnu tohoto roku, BEREK v minulém roce eh, pracoval pod vedením mého irského kolegy pana Bogaty a to byl rok, kdy došlo k založení Bereku a dále pracujeme na dalších zakládacích eh, postupech. A my jsme vytvořili regulační rámec a navázali jsme také na práci předchůdce Bereku Združení regulačních úřadů. A my se zaměřujeme na tři věci. Na harmonizaci, na nové výzvy a také se zaměřujeme na změny regulačního předpisového rámce. A to byla především činnost tohoto roku. Podívám-li se na tyto tři hlavní body, tak dvě nejdůležitější věci v harmonizaci, kterými jsme se v roce 2010 zabývali, to byl mezinárodní roaming a k tomu se také ještě vrátím a druhá to je Next Generation Access Work. To znamená přístup eh, pro budoucí generace. My jsme také zkoumali eh, to, jakým způsobem se harmonizovali operátoři svou činnost se současnou směrnicí. A my jsme také navrhli a zjistili jsme, že existují strukturální problémy na trhu a také jsme konstatovali, že bez strukturální změny tak eh, budou ceny nadále na eh, úrovni stropu a nedojde k žádnému k snížení. Pokud se týče NGA, tak tady také bylo, byly schváleny různé dokumenty a také jsme vydali zprávu eh, o současných zkušenostech eh, s tímto produktem a také jsme zkoumali využívání Bill and Keep jako platebního mechanismu a také jsme vydali formální stanovisko návrhu doporučení pro NGA a doporučení bylo vydáno v září 2010. Budoucí výzvy. Konvergence na straně jedné a neutralita sítí jsou našimi prioritami. Pokud se týče konvergence, tak Berek vydal zprávu o tom, že chce eh, také sám zpracovávat analýzu o Eh, velkoobchodním eh, širokopásmovém trhu. Eh, v roce 2010 jsme také vydali přehled eh, současných předpisů pro univerzální službu, pro obecnou službu a zde jsme se zaměřili především také na využívání širokého pásma, protože to se domníváme, že je velice důležitá věc a je to nadále naší prioritou v rámci naší činnosti. Debata o neutralitě sítí byla intenzifikována v průběhu roku 2010 jako reakci na konzultaci Evropské komise jsme konstatovali, že Berek viděl nebo zjistil, že bylo jenom málo eh, incidentů v Evropě a většina z nich byla vyřešena bez dalších regulačních intervencí. Eh, také se nyní dochází k dalšímu vývoji, především v mé vlastní zemi a také v parlamentu eh, Holandska. Podíváme-li se na regulační rámec, tak hlavním úkolem Bereku bylo, že v minulém roce a v letošním roce jsme také jsme zřídili Berek Office, tedy úřad Bereku v Rize. Také poroste počet našich pracovníků podle plánu a očekáváme, že budeme mít 20 let v úřad, 20 eh, eh, lidí, 20 eh, lidí v úřadu v Rize. A budou vydávat různá stanoviska a také očekáváme, že tento úřad bude autonomní. My očekáváme, že zahájení úřadu se bude také konat formálně v polovině října v Rize a doufám, že také na toto zahájení naší činnosti přijdete. Nové postupy byly zahájeny. Nejdůležitější jsou články 7 a 7a v novém rámci. V rámci rámce článku 7 a 7a e, eh, pro postup budeme také se zabývat rozhodnutím SMP jednotlivých regulačních úřadů. A potom je tady také zrovnávání jednotlivých úřadů, což je pro nás velice důležitá věc. My také doufáme, že budeme zde pracovat velice dobře. Očekáváme eh, byla tady celá vlna nových registrací ještě předtím, než byla um, zaveden celý rámec. Um, um, očekáváme, že první registrace přijdou brzy a jde o článek 7 a o tomto podáme, budeme podávat zprávu na roční bázi. Um, E, nyní něco k roku 2011. Pracovní program na rok 2011 byl zorganizován mm, e, a orientoval se podle tří oblastí roku 2010. Harmonizace, e, nově vznikající trhy a výzvy a zřízení úřadu BEREK v, rám, v novém rámci. Chci to zmínit jenom pár důležitých otázek. Mm, za prvé otázka roamingu, o tom to budeme hovořit později. Stále sledujeme vývoj na mezinárodním roamingovém trhu jak v, na velkou, velkoobchodní, tak malobchodní oblasti a na základě tohoto monitorování a na základě analýze, kterou jsme zveřejnili minulý rok, Berek chce podat informaci o revizi roamingového nařízení v druhé části tohoto setkání. Za druhé, neutralita sítě, to je zase jednou z vašich velkých priorit. Chceme se věnovat zvláštním otázkám jako transparentnost, kvalita služeb a diskriminace. Máme, eh, Uberek má v úmyslu eh, se pustit do veřejných konzultací a to v říjnu tohoto roku, zvláště hm, otázce hm, transparentnosti, která se týká neutrality hm, sítě. A co se týče kvality služeb a diskriminace, tady očekáváme, že toto budeme moci zveřejnit v prosinci tohoto roku. Další velkou prioritou je práce, kterou Berek odvádí ve vztahu k širokopásmovým sítím a sítím příštích generací. Teď pracujeme na rozsáhlé analýze různých nástrojů, které jsou používány vládami a aktéry trhu, tak aby bylo možné eh, posílit eh, zavedení širokého pásma. Berek eh, také předloží doporučení, jak optimalizovat tyto mechanismy. A v současné době připravujeme společné stanovisko um, o účetnictví, účetních metodách mm, regulačních, mm, jde tady také o přístup k sítím příštích generací. A uh, tady k tomuto budeme mít um, veřejné konzultace k těmto tématům. Pak eh, došlo k, mm, eh, malé změně eh, toho, na, čeho se, na co se chceme soustředit v roce 2011 ve srovnání s naší prací roku 2010. Snažíme se stále více pozornosti věnovat konzistentnosti nápravných opatření, opatření ze strany regulačních úřadů, a to po celé Evropské unii. A proto jsme analyzovali implementaci společného stanoviska, které jsme přijali otázce nápravných opatření SMP, hlavně co se týče tzv. unbundled access a také širokopásmového přístupu Eh, také jsme eh, zjistili, že revize společného stanoviska eh, musí být provedena, musí být aktualizována a tato revize by podle našich očekávání medla vést k posílené harmonizaci a to je něco, co potřebujeme, pokud budeme chtít docílit skutečného úspěchu. Jak paní Krys řekla, že tady nejde o to, abychom vytvořili jednu velikost, která bude se hodit všem, ale mm, musíme říci, že 27 různých velikostí není něco, co by se hodilo do rámce Evropy. A to je přes přesně to, na čem chceme pracovat. Jako předseda Bereku eh, si myslím, eh, že naše práce má skutečně klíčový mm, význam. Další aspekt práce Bereku, který považuji za velmi důležité, je vztah Bereku k různým aktérům. Zaznamenali jste asi, že jsme už několikrát zmínili naše veřejné konzultace. Snažíme se je eh, realizovat co nejčastěji a tyto konzultace se odehrá, jsou takovou mm, pravidelnou součástí naší práce a dávají nám také velice eh, cenné informace o tom, co se děje mezi spotřebitelskými organizacemi a také, co se děje mezi dalšími aktéry na trhu a institucemi. Jako předseda Bereku se snažím co nejvíce spolu s těmito aktéry a získávám od nich celou řadu informací Snažím se účastnit různých seminářů a konferencí a všeho toho, co se zde děje. Tato pozvání přichází například z ETNO nebo z ECTA nebo také z Asociace advokátů a nebo z NRA a je to něco, co nás velice eh, zajímá. Dámy a pánové, a tím eh, bych rád přišel k závěru své krátké prezentace. Nyní eh, Spolu s, s Radou regulačního úřadu chceme rozpracovat strategickou agendu na příští roky, další rok až dva. A také se díváme do budoucnosti pětileté. Měli jsme setkání Rady k tomuto. Chceme využít otevření úřadu v Riga příštím měsíci a chceme i nadále vést diskuta, diskuze a také diskuze s aktéry o strategické agendě Bereku. Takže se velice těším na tu spolupráci a hledím na ní s důvěrou. A na závěr chci říci, že Berek samozřejmě má zkušené členy, ale je stále ještě mladou organizací a mladá organizace se ještě musí, eh, musí prokázat. V roce 2010 Berek eh, pracoval na eh, základě toho, co udělali předchůdce e RG. A teď ale se budeme plně Gracias, presidente. Ah, děkuji, pane předseda. Ze všeho nejdříve bych ráda poděkovala panu Fontainovi za to, že přišel mezi nás a také za práci, kterou jeho instituce odvedla. Ohledně roamingu děkuji za dokument, který jsme dostali, který pro nás bude velmi užitečný v naší práci a o němž budeme později diskutovat. Chci využít toho, že zde máme pana Fontaina a ráda bych mu tedy položila pár otázek. Říkal jste, že od vytvoření Bereku už uplynula nějaká doba. A já bych se vás ráda zeptala na několik konkrétních záležitostí ohledně fungování této instituce. Připomněl jste počátky Bereku a já si vzpomínám, že v debatách, které jsme vedli a které vyústily ve vytvoření Bereku, tak tam byl jeden z klíčových bodů který hovořil o tom, že vzhledem k tomu, že se jedná o community body, tak eh, by tento orgán si měl zachovat určitou úroveň nezávislosti, jakou jsme si přáli my, zákonodárci. Já bych se tedy zeptala po určitém čase, který už uplynul, na váš názor. Zdá Berek skutečně odpovídá těm našim očekáváním, pokud jde o nezávislost a jak pokračují kontakty Bereku nejen s komisí, ale také s Evropským parlamentem a s radou. A další otázka, bych využila vaší přítomnosti zde, se týká vnitřního fungování Bereku a především tedy pokud jde o jeho jednací řád. My jste říkal, že jste v podstatě s tím nařízením, o kterém se hovořilo, spokojeni, že je to dobrý regulační rámec, ale mě by zajímalo, zda máte nějakou připomínku k tomu, jak bychom mohli toto nařízení zlepšit v rámci nadcházejících revizí. A poslední otázka. Zda skutečně myslíte, že Berek funguje jako efektivní nástroj, pokud jde o sledování názoru a postojů různých evropských regulátorů. Vy jste připomněl, že je nutno vytvořit jednotný trh, dospět k jednotnému trhu, ale skutečně vzhledem k tomu, jak se věci vyvíjejí, je možné očekávat, že se vytvoří skutečný jednotný trh pro elektronické komunikace? Děkuji. Kolegyně já. Grazie, Děkuji, pane předsedo. I já zdravím předsedu Bereku. Má otázka navazuje na poslední poznámku kolegyně Terezy Madurel. Týká se to také způsobu, jakým Berek může stírat rozdíly mezi jednotlivými evropskými zeměmi, které brání vytvoření skutečného jednotného evropského trhu. Myslíte si, že to vaše období činnosti je příliš krátké, aby z toho bylo možno vyvodit závěry. V každém případě se ptám, že to, co se uvádí, ten postup, který je popsán v článku 7.7a, je to podle vás efektivní, anebo je ta formule peer review, řekněme, takovým postupem, který neumožňuje Bereku zasáhnout v případě, kdy ty situace pro národní regulátory nejsou dobré nebo kdy nejsou dostatečně nezávislé. Tak by mě zajímalo, zda eh, máte pří, přístup k těmto záležitostem, zda můžete zasáhnout. V některých eh, zemích eh, jsou velmi zjevné střety zájmu mezi politickými stranami a podniky v tomto sektoru. Tak by mě zajímalo, zda ta rovnováha, která byla dosažena v článku 7, je podle vás pozitivní, anebo zda je to nedostatečné? Já si myslím, že to je nedostatečné. Já bych byla raději, kdyby ten evropský orgán byl silnější, i pokud jde o jeho vztah eh, k evropským regulátorům. Takže řekněte mi, jaký je váš názor, i když ta činnost je zatím ještě krátká. Děkuji. Paul Rubiš, děkuji, pane předsedo. Gratuluji také k novému začátku. Myslím si, že je to zcela rozhodující. Moje otázka se vztahuje na LTE, tedy síť příštích generací. Jak to vypadá s neutralitou sítě? Bude tady existovat rozdíl eh, mezi eh, stávajícím systémem a LTE? LTE eh, se právě eh, rozjíždí, jsme eh, v takové fázi, kdy se budou stanovovat standardy a myslíte si, že je možné tady mít přeshraniční úpravu tak, aby se sítě skutečně byly příslušným způsobem využívány. Děkuji. Kolega Lambert. Ah. Děkuji, Pane předseda, budu hovořit anglicky. Pane Fontaine, ehm, nejprve bych chtěl se připojit ehm, s k otázce holandského kolegy, která se týká neutrality sítě, protože co jste na jedné straně řekli, eh, je, že tady bylo pár případů, které je možné vyřešit intervencí pomocí nařízení. A ehm, naše členské státy ty opravdu eh, neplánují, eh, že by tady učinili nějaká opatření. Jak eh, teď eh, s tomu budeme přistupovat? Protože vy jste využil, mm, vy jste řekl, eh, že je tady pár lidí, kteří toho využívají a že to, že to je určitá harmonizace a to je zajímavé, protože kolega to, to já řekl, že jako gremium BEREK teď má takovou kompetenci top-down. A na druhé straně se využil výrazu harmonizace a to je daleko silnější výraz než to, co běžně teď děláme na evropské úrovni. A má druhá otázka je s tímto propojena. Kolik Tady cítím, že existuje určitý potenciál v tom, co říkáte. Jak je, to, jak je tento názor sdílen v, to, v této radě? Co se týče národních regulátorů, tak ti sdílejí názor, že eh, se musíme snažit o to, čemu se říká bottom-up harmonizace. A to ve všech otázkách, které jste se zmínil, včetně neutrality sítě, anebo je to něco, eh, kde byste možná zaujali stanovisko eh, trošku jiné. Takže bych eh, chtěl znát trošku váš názor na to, jak eh, to bude vypadat, protože eh, mnozí z nás jsme velice pro harmonizovaný trh. Hovoříme tady o telekomunikacích, které mimochodem neznají žádné hranice. Takže to, co jste říkal, je hudba pro naše uši, ale Chci být, um, optimismus, chci být optimistický v tom, že to sdílí mm, všichni. Děkuji. Frau Kollegin Herzog. Kolegyně Herzog. Közölni szeretném a Berec elnökét. Nagyon jó dolog, hogy a testület felállítása után ilyen gyorsan itt van. És nekem... Pane předsedo, pane předsedo Bereku, mám jednu obecnou poznámku. Chci se zeptat na to, jak je spojený evropský trh, protože některé trhy jsou na nižší úrovni, některé jsou rozvinuté zvláštním způsobem. Takže můžete se k tomu, prosím, také vyjádřit? A poslední slovo má. Mulțumesc, domnule președinte.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 vám chtěla poděkovat za informace, které byly předneseny. Omlouvám se také za to, že jsem přišla pozdě. Nebudu opakovat to, co již řekli kolegové o neutralitě sítě. Je za prvé důležité mít neutralitu sítě, ale mít také 100% pokrytí širokým pásmem. A nyní se také chci vyjádřit k roamingu, i když rozumím tomu, že o tom budeme hovořit později. Tento předpisový rámec byl zaveden proto, protože trh nefungoval správně, nefungovala konkurence a právě proto byla tato regulace zavedena v roce 2009. A potom přednes přinesla komise vysvětlení a také návrh, že v budoucnosti by ceny za SMSky a za přenos dat měly být také upraveny, to znamená, že by, mě, by měl být stanoven strop a také by to mělo být v souvislosti s poplatky eh, v vnitrostátních sítí. My hovoříme o společném trhu a k tomu by také patřilo, že roamingové ceny by neměly být vyšší než vnitrostátní ceny. A prosím, nyní má slovo na odpověď pan Fontaine. Sure. Uh, Děkuji. Děkuji, paní de Castillo. Nevím, um, jestli by bylo zdvořila odpovědět panu kolegovi nizozemsky, možná bych se mohl to mohl pokusit, ale nikdo mu asi nebude rozumět, takže budu pokračovat v angličtině, jestli dovolíte. Uh, vy jste se zmínil o situaci v holandském parlamentu, což je samozřejmě velmi politická záležitost a my jako Berek jsme nepolitičtí, ale řekli jsme, že eh, by to bylo trošku předčasné eh, přijímat eh, individuální, věnovat se individuálním um, záležitostem v individuálních legislativních um, orgánech, protože se stále ještě hledá. My jsme zjistili, že trans, otázka transparentnosti, co se týče neutrality sítě, mm, lidé přesně vědí, co kupují, přesně vědí, co za to dostanou a co za to zaplatí. To je jeden z takových zá, eh, základních principů. A když se podíváte na princip, že byste neměli regulovat, mm, eh, pokud ještě k tomu nemáme legislativu, když to není nezbytně nutné, tak možná eh, zjistíte, že některé tyto kroky by byly trošku předčasné, ale nechci kritizovat vlastní zákonodárce. Zatím jsme Ehm, nezažili ehm, napříč ehm, Evropy něco, co by, eh, toto, co by to eh, sledovalo. My se Pereku snažíme pokud je to možné, být nepolitičtí, takže se eh, pokoušíme eh, prošetřit eh, základní problémy, základní otázky, které vyvstávají v technické oblasti. A ehm, třeba pokud by internet měl být úplně otevřený, měl by to být právo pro všechny, tak ehm, to může být i politickou otázkou a my se snažíme se z toho vymanit, ale myslíme si, že by tady měl být ehm, jednotný přístup po celé Evropě, ale to je zase něco pro politiky než pro regulátory. Takže já si myslím, že bychom měli spíš dělat takovou poradenskou činnost pro zákonodárce a dávat jim poradenskou činnost o důsledcích, než e, že bychom šli do politického směru. E, takže myslím si, když se podíváme na diskusi, která se vede e, v Americe a v Evropě, ta diskuse nebyla tak podrobná jako v jiných částech. Paní Medurel vy jste mluvila o nezávislosti Bereku. A myslím si, že to je e, jedna z klíčových otázek. Víte, e, že máme tady e, pozorovatele, máme 27 členů ve správní radě Bereku a je jasné, že všichni víme, že kolegové v parlamentu vědí také, že se vedla dlouhá diskuse o tom, jestli kompetence týkající se článku 7, jestli by to mělo být spíš ponecháno regulačním úřadům nebo komisi komisi a nebo možná by to mělo být soustředěno v centralizované e, instituci. víme, že tady je skepse Dovolte mi, abych vám e, řekl, že na setkáních e, jsme si velice dobře vědomi této skutečnosti a jsme si vědomi toho, že pokud jako Berek neukážeme, že jsme schopní profesionálové a že jsme zároveň nezávislí na politikcích, na komisi, na všech ostatních, Ehm, jde jen o to, abychom věnovali naší eh, práci, pak budeme eh, vystaveni velkému, velké kritice, eh, ale chtěl bych um, vám říct, že mý kolegové i já jsme si zcela vědomi skutečnosti, že nás um, lidé sledují. Sledují nás kriticky, co se týče nezávislosti. Sledují kriticky to, jak se implementuje článek číslo 7. Sledují přesně uh, to, jaké uh, rady poskytujeme našim uh, kolegům. A ta otázka se objevila už několikrát. Některé otázky se eh, tady objevují ke stejným eh, tématům, například takzvaná peer review článku 7. To bude dostačující k tomu, abychom vytvořili určitý odstup eh, mezi jedním členem Mereku a ostatními. Ale jsem si naprosto jist, že mi kolegové i já si uvědomujeme, že toto musí nastat. Tento test a někdo se tady zeptal na změnu nařízení tak tento, tato zkouška eh, pro mě podle článku 7, to tedy registrace, bude znamenat, jestli dvoutřetinová většina, kterou budeme mít teď, a to je interní postup, eh, potřebujeme dvoutřetinovou většinu, eh, Pro to abychom mohli přijít se stanoviskem. A to je velice kvalifikovaná většina. Budeme muset ukazovat, že jsme schopni se dostat dvoutřetinové většině v něčem, co může být velice kritické pro kolegy ve stejné radě, chcete-li. Takže to bude taková zátěžová zkouška, protože, jak jsem řekl předtím, řada takových registrací byla udělána, udělána před eh, začátkem prací a já si myslím, že to, že budeme muset odpovídat ještě na ostatní otázky. Můžou to být kontroverzní otázky, a bude to důležité provádět tyto notifikace a určitě tady budou vedena šetření e, toho, jestli můžeme profesionálně a kriticky e, se postavit některým otázkám a jde tady opravdu o dvoutřetinovou většinu. Nebude to blokové e, hlasování a já vám mohu říci, že kolegové Breku eh, si jsou velice dobře vědomi toho, že pokud mm, nedodrží to, co slíbili, tak budou velice eh, silně kritizováni. To znamená, mm, to, to, na to stále myslíme a tato zkouška bude mm, prakticky vypadat eh, tak, že se ukáže, jak, co budeme dělat se článkem 7 a s notifikacemi a jestli dvoutřetinová většina bude překážkou. Tak to je moje odpověď. Um, Možná znovu chci říci, že je předčasné mm, eh, mm, Eh, některé věci mě říká. Také jste se ptali eh, na interní, eh, na vnitřní trh. Jak jsem řekl v mém krátkém úvodu, tak si myslím, nebudeme vytvářet to, čemu se říká řešení, které bude platit pro všechny. Jsou tady mm, velmi různé podmínky demografické, geografické po celé Unii. A myslím si, že bychom měli posoudit podobný typ metod, které budou ve stejných podmínkách aplikovány, ale i tyto podmínky mohou mohou být odlišné. Jsou tady země, jako má vlastní, kde máme duální infrastrukturu, a také tady mohou být jiné země, třeba kabelová infrastruktura, a také jsou tu země, které vyžadují jiná řešení. Ale pokud máme stejné podmínky, tak se musíme postarat o stejnou eh, implementaci stejných opatření. A dále, myslím, dáma tady v panelu se ptala na účinnost článku 7 a eh, to, co bylo přislíbeno politikům. Je to skutečně odpověď, kterou jsem už poskytl paní Madurel. Budeme muset eh, signalizovat, co jsme to nedokázali, ale už jsme vedli celou řadu diskuzí o tom, co se od nás očekávalo. Takže eh, bych vám chtěl říct, že jsme si tohoto vědomi a Berek by mm, mm, dlouho neexistoval, kdybychom pouze jenom používali prázdná slova a sliby. A je to tedy velmi prosté. Čtvrtá otázka. Eh, jedna týká se tohoto ehm, peer pressure. Ehm, ehm, lidé pocitují slabiny, ale zároveň my víme, že tady jsou i výzvy. A jsem si jist, že členové jsou si vědomi toho, eh, že budeme muset se dopracovat ke společnému stanovisku, budeme muset jasně definovat rozhodnutí eh, kolem článku 7. Eh, Pane Rubich, mm, já se obávám, že vám nemohu poskytnout moc jasnou odpověď. Eh, Berek v zásadě Eh, se mm, nevěnuje tolik standardizaci, my jsme regulačním úřadem eh, trhu a mm, eh, také jsme vedli už diskuze před setkáním v ISA, ISA a to o bezpečnosti a otázkách technických. Určitě do budoucna se to bude měnit, ale teď se snažíme soustředit se na naše silné stránky a to je posouzení trhu, posouzení regulačních opatření, která budou aplikována na trhu. Takže se obávám, že vám nebudu moci odpovědět jasně na vaši otázku. A pan Lambert řekl, že jsem mluvil o H-word. Ano, já tohoto výrazu používám stále, abych byl upřímný, protože si myslím, že to je to, co bychom měli dělat. Ano, toto, jak jsem předtím už řekl, neznamená, že musíme dělat přesně stejné věci v celé Evropské unii, ale inteligentním způsobem bychom měli aplikovat nařízení podle daných okolností, eh, která si to vyžadují. Ale myslím si, že Berek eh, jako profesionální grémium, než spíše politické grémium, má svou jasnou roli a může definovat eh, směr, kterým se máme ubírat, protože často to bývá mm, ekonomická otázka než otázka politická. Takže doufám, že Berek, já, mý kolegové, si uvědomíme, kudy jdeme a budeme moci poskytovat rady také parlamentu, radě a komisi a to způsobem, kterém považujeme za správný. A snad najdeme tu správnou linii mezi politikou a e, profesionálními regulačními úřady a jejich aktivitami, ale můj osobní názor je takový, e, že e, by bylo dobré, kdybychom někdy překročili trošku tuto linii. Pak um, paní Hercog se ptala, jestli evropský trh je sjednocený či ne. Eh, v oblasti telekomu si myslím, že odpověď je jasně taková, že jsme ještě hodně vzdáleni mm, tak politicky, technicky možná ano, ale je tady stále ještě jinak celá řada mm, překážek mm, k jednotnému trhu, takže si myslím, že Berek ještě má dostatek výzev před sebou a o jedné z nich budeme hovořit později, až budeme mluvit o roamingu. A konečně Eh, další paní kolegyně, paní Tykau, řekla, eh, že eh, neutralita sítě je důležitá. Ano, o tom jsem mluvil předtím. Je to velkou naší prioritou. Snažíme se také trošku opustit tu živou politickou diskuzi a chceme se věnovat ekonomické, faktické diskuzi. Někdy to bývá velmi polarizovaná diskuse. Romy, k tomu se vrátíme později, ptali jste se na to. A Budeme mluvit o stanovisku komise a stanovisku našem pozdější části dopoledního zasedání. A pokud se mě e, zeptáte mm, na náklady, mm, e, co se týče domácí úrovně nákladů, tak mm, je to část digitální agendy paní Cruz. A já vždycky e, říkám, že plně podporujeme digitální agendu paní kolegyně z komise. Děkuji. Myslím si, že jsem vyčerpal teď všechny otázky. Děkuji. Děkuji vám srdečně. A tím jsme ukončili tuto zásadní debatu a nyní se zaměříme na roaming 3. A zde vítám mezi námi pana Teravo z komise, který je vedoucím odboru, který je zodpovědný za tento návrh roamingu a já navrhuji, aby nejdříve pan Terava nás s tímto návrhem nyní seznámil a posléze k tomuto návrhu může zaujmout stanovisko Berek. Máte slovo, srdečně vás vítám a nyní máte slovo, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předseda. Dobrý den. Já jen pustím prezentaci. Myslím si, že je to velmi dobrý okamžik, abychom do podrobností vysvětlili svůj návrh roamingového nařízení. Jak Chris Fontaine říkal, Berek včera přijal své stanovisko a myslím si, že na tomto základě můžeme vést velmi dobrý dialog, diskuzi o našem návrhu co je jeho základem a co můžeme očekávat, že se stane na roamingovém trhu, když přijmeme návrhy, který komise, které komise předložila. Cílem mé dnešní prezentace je vysvětlit eh, náš návrh na základě našeho hodnocení dopadu. Vysvětlit náš návrh, objasnit jej uvést jeho důvody, ale ještě než to udělám, tak si myslím, že je důležité podívat se na situaci na roamingovém trhu. A také na to, jakým způsobem se vyvíjela konkurence na roamingovém trhu. Když se podíváme na roamingový trh, musíme si uvědomit, jaká je jeho velikost. Hovoříme o trhu, který představuje 5 miliard euro A evropský roaming eh, představuje 4 příjmů pro evropské operátory mobilních telefonů. A když se podíváme na rozdělení podle jednotlivých typů služeb, tak hlasové služby představují 71 všech roamingových služeb, ale data, která v současné době představují pouze 17 eh, jsou na vzestupu a rostou opravdu velmi rychle. Takže to je velmi důležitá věc, kterou musíme mít na paměti, že datový roaming a vůbec využívání datových služeb hraje čím dál důležitější roli, když hovoříme o rozvoji trhu a hovoříme o tom, jakým způsobem se bude ten roamingový trh vyvíjet do budoucna. Současné nařízení žádalo, aby komise zrevidovala roamingové nařízení do konce června tohoto roku. A proto jsme tedy vedli na konci minulého roku veřejnou konzultaci. Tato konzultace skončila začátkem letošního roku, provedli jsme také hodnocení dopadu a na základě této analýzy jsme připravili svou zprávu o fungování nařízení a Předložili jsme tedy svůj nový návrh 6. července tohoto roku. Jaká je situace v oblasti konkurence na roamingovém trhu? Když se podíváme na fungování stávajícího nařízení, dojdeme k závěru, že operátoři velmi dobře dodržují pravidla, pokud jde o cenové stropy Ceny opravdu klesly, ale pohybují se kolem těch eh, předepsaných stropů. Konkurence tedy zatím ještě není efektivní a jak Chris Fontaine říkal, pořád ještě zůstávají nebo přetrvávají strukturální problémy na roamingovém trhu. Současné nařízení tedy přineslo prospěch eh, uživatelům, ale ty hlavní problémy, ty strukturální problémy zatím ještě vyřešeny nebyly a to je samozřejmě hlavní základ našeho nového návrhu. Když se nyní podíváme na situaci na roamingovém trhu, tak z této tabulky vidíte, že operátoři pořád ještě stanovují ceny za roamingové služby kolem těch maximálních hodnot. To znamená, že spotřebitelé vůbec nevyužívají těch eh, nižších eh, velkoobchodních cen. Vzhledem k současnému nedostatku konkurence, neexistenci konkurence, je pravda, že operátoři vůbec nemají žádnou motivaci k tomu, aby stanovovali nižší ceny, než jsou předepsané stropy. Ceny za datové služby. Zde vidíme, že ty první dva sloupečky představují maloobchodní ceny a ty dva poslední sloupečky za každé čtvrtletí představují velkoobchodní ceny. Takže vidíte, že všechny ceny sice klesly, ale je zde pořád obrovský rozdíl, obrovská marže mezi těmi velkou obchodními cenami a cenami, které jsou nabízeny spotřebitelům. V průměru spotřebitelé platí víc než 1 euro za megabyte přenesených dat. Zatímco na úrovni velkoobchodních cen se tyto ceny pohybují níže než 50 centů za megabyte, takže opravdu obrovský rozdíl. V našem hodnocení dopadu jsme samozřejmě velmi spoléhali na data, která se sbíral a analyzoval Berek. Berek nám poskytl velmi důležitý vstup do naší revize. Dívali jsme se na ceny za různé služby a na odhady kolik by tedy stála minuta roamingového hovoru nebo roamingová SMS a kolik stojí poskytnutí datové služby v roamingu a tak dále. Ty ceny jsou opravdu mnohem nižší než ceny, které v současné době pozorujeme na trhu. Berek odhaduje, že velkou obchodní cena je mezi 5 a až 8 eurocenty, když se podíváme tedy na ty velkoobchodní ceny. A pokud jde o sms tak eh, tam je ta velká obchodní cena nebo cena za poskytnutí té služby asi 8 eh, eurocentů. A v tom druhém sloupečku jsme měli ceny za, nebo tedy pro koncového spotřebitele. To znamená, že potřebujeme opatření, potřebujeme nařízení, které by podpořilo volnou soutěž. Když se podíváme na hlavní problémy pro volnou soutěž, eh, můžeme je rozdělit eh, do tří kategorií. Máme strategické překážky, volné soutěži máme regulační překážky a máme také strukturální překážky. Hodnocení dopadu nám umožnilo lépe identifikovat specifika roamingového trhu, a příčiny tržního selhání. Ty jsou různé a týkají se jak velkou obchodní, tak malou obchodní strany trhu. A spotřebitel v podstatě nemá žádnou volbu, pokud jde o výběr roamingových služeb. Roamingové služby jsou pouze jednou složkou mobilních služeb. Je zde také nedostatek transparentnosti protože srovnat se tyto ceny je velmi časově náročné a znovu opakuji, roamingové ceny to je jen jedna složka z celé řady položek eh, v oblasti mobilních služeb. Pokud jde o operátory, o velkou obchodní úroveň, tam je třeba říci, že často vznikají problémy kvůli tomu, že operátoři nemohou často přímo vyjednávat eh, své ceny se zahraničními operátory, musí od nich přímo nakupovat. A potom eh, situace je ještě komplikována tím, že neexistuje žádná skutečná náhrada za roamingové služby. Existují technologie, které jsou dostupné. Samozřejmě můžete si třeba koupit lokální simku, můžete použít eh, třeba připojení přes Wi-Fi, anebo volat přes internet, ale v každém případě všechny tyto věci nemohou být považovány za skutečnou náhradu, ale pouze za doplňkové služby k roamingu. Fakt je, že roamingová služba nebo krása roamingu je v tom, že je velmi jednoduché tuto službu používat, je to velmi praktické a když se rozhodnete pro tuto alternativu, nebo když se rozhodnete pro jinou alternativu, tak to vždycky vyžaduje nějaké úsilí navíc ze strany spotřebitele, tím pádem to nikdy nemůže být plnohodnotná náhrada za roaming. Na tomto základě jsme tedy předložili návrh, doufáme, že je to přístup, který podpoří volnou soutěž, který podpoří konkurenci. Navrhujeme eh, rozšířit nebo tedy prodloužit roamingové nařízení až do roku 2022, tedy o 10 let. A myslíme si, že je důležité, vzhledem k tomu, že zavádíme strukturální opatření, tak si myslíme, že je důležité mít právní a investiční jistotu pro hráče na trhu, aby vstoupili na trh a aby začali využívat strukturálních opatření. Takže tento nový přístup označujeme jako přístup hybridní, protože strukturální prvky zde hrají velmi důležitou roli a měly by uh, rozvinout nebo tedy podpořit výběr pro spotřebitele v oblasti využívání roamingových služeb a mělo by to být také stabilní v čase. A potřebujeme mít také cenové stropy, než ta strukturální řešení začnou být efektivní, a to i v případě datových služeb. Teď se podíváme na strukturální opatření, která navrhujeme. Myslíme si, že to podpoří jak nabídku, tak poptávku po roamingových službách. Náš návrh by měl usnadnit alternativním operátorům přístup na roamingový trh. Síťoví operátoři by tedy jinými slovy měli dovolit alternativním operátorům přístup ke své síti. To znamená, že každý, kdo má zájem eh, přistoupit k jejich sítě, aby mohl poskytovat roamingové služby, by měl tuto příležitost mít. A měl by mít tuto příležitost za regulované velkoobchodní ceny, to je tedy součástí tohoto nařízení. Potom by alternativní operátoři měli možnost nabízet konkurenceschopné roamingové služby. To bylo tedy na straně nabídky. Na straně poptávky chceme, aby uživatelé měli větší transparentnost a také větší výběr. Spotřebitelé by měli mít možnost vybrat si alternativního operátora pro roamingové služby, alternativního poskytovatele a byla by zde tedy větší konkurence. Pokud budou eh, spokojení se současným operátorem za domácí služby, tak eh, by se mohli ponechat tohoto operátora i tedy pro roaming a naopak. Jak už jsem říkal, zároveň musíme také zajistit ochranu spotřebitele a musíme mít takovou záchranou síť eh, pro spotřebitele. Je jasné, že strukturální opatření nebudou implementována okamžitě, že to bude nějakou dobu trvat. A my musíme zajistit stabilitu a předvídatelnost pro operátory a musíme také zajistit trvající ochranu spotřebitele. Navrhujeme, aby cenové stropy pro obchodní ceny fungovaly až do roku 2016, ale očekáváme, že strukturální opatření podpoří konkurence konkurenci v tomto sektoru, aby bylo možné po tomto datu zrušit cenové stropy pro spotřebitelské ceny, ale pokud k tomu nedojde, tak navrhujeme také v roce 2015 další revizi tohoto nařízení. V této chvíli bychom měli vyhodnotit eh, vývoj na trhu, pokud jde o soutěž, o konkurenci a také pokud jde o ceny. Kdyby tady tento výhled byl příliš optimistický, tak v roce 2015 bychom měli příležitost přijmout eh, odpovídající opatření. Myslím, že pan Fontaine se o tom ještě zmíní ve své reakci na náš návrh, ale byli jsme kritizováni za to, že revize v roce 2015 eh, přichází příliš brzy, abychom mohli vyhodnotit účinnost strukturálních opatření, která navrhujeme. Samozřejmě to je v srdci debaty, bude se o tom diskutovat v následujících měsících, ale na druhé straně já bych rád zdůraznil, že pokud strukturální opatření, která navrhujeme, budou skutečnou eh, hrozbou pro konkurenci tak by bylo jasné, že trh by na tuto situaci měl zareagovat dříve než v roce 2015. To znamená, že pokud tato opatření budou nějakým způsobem fungovat, tak eh, bychom eh, velmi brzy měli začít pozorovat určité dopady a tedy rok 2015 rozhodně není příliš brzy pro to, abychom mohli provést revize. Data. Datový roaming. Jak už jsem říkal a jak jsme viděli z obrázku, je zde obrovská marže a obrovský rozdíl mezi maloobchodními a velkoobchodními cenami. 1 euro za megabyte pro konečného spotřebitele a méně než půl eura je velkoobchodní cena. My tedy navrhujeme, aby ty cenové stropy byly rozšířeny i na datový roaming, než začne platit nebo začne fungovat to strukturální řešení. Datový roaming by podle našeho návrhu měl být hodnocen tak, že do roku 2014 eh, se budou ceny za datový roaming pohybovat kolem 50 centů za megabyte. K hodnocení dopadu. Hodnotili jsme celou řadu různých možností. Prováděli jsme také kvalitativní hodnocení, hodnotili jsme také ekonomický dopad některých z těchto řešení. A v našem hodnocení dopadu jsme také odhadovali, jaká, jaké budou náklady na implementaci opatření, která navrhujeme, na zavádění těchto opatření. Jak jsem říkal, měli jsme celý seznam těchto možností. Jednalo se o to, že bychom buď tedy zachovali stávající přístup, že bychom upravili nebo zcela zrušili ty stropy. Potom jsme hovořili také o strukturálních opatřeních, eh, že by se zvlášť prodávaly roamingové služby a přístup na trh by byl umožněn také alternativním operátorům a tak dále. Já se zaměříme na tři možnosti, které se objevily na tom našem zkráceném seznamu po analýze dopadu, a které se potom dostaly až do toho závěrečného hodnocení. Ta první možnost je eh, zachovat stávající cenové stropy. To jsme zavedli, nebo to jsme vzali v úvahu spíše ze srovnávacích důvodů, z komparativních důvodů, protože my musíme něco srovnat, musíme mít nějaký základ, takže toto byl náš základ a potom jsme srovnávali všechny ostatní možnosti, všechny ostatní přístupy právě s touto první možností. A druhou možností bylo upravit, tedy snížit cenové stropy. To by znamenalo, že bychom zavedli přísnější regulační opatření a že bychom navrhli cenové stropy, které by se velmi blížily těm eh, cenám pro velkoobchodníky. A potom zde byla tedy ta třetí možnost, ta strukturální opatření plus eh, cenové stropy. Když se na to podíváme z hlediska kvalitativního přístupu, pokud zachováme současný přístup, tedy současné cenové stropy, tak vidíme, že tyto slevy nebo tyto poklesy se vůbec nepromítají na koncového spotřebitele a že zde pořád zůstávají rozdíly mezi velkou obchodní a malou obchodní cenou. Pokud zde budeme mít nižší ceny, tak se samozřejmě ceny pro koncové spotřebitele sníží. To je v každém případě pro spotřebitele dobré a zajímavé, ale Nemá to dlouhodobý efekt, protože to nepodpoří volnou soutěž a žádným způsobem to nerozhýbe trh. Je to také sporné, možná by to bylo v rozporu s rozsudkem Evropského soudního dvora, který říká, že cenová regulace, nebo tedy regulace cen by měla být pouze dočasná. A ta třetí cesta, strukturální opatření plus cenové stropy, myslíme si, že by to mělo velký dopad na konkurenci na roamingovém trhu a že by to bylo udržitelné řešení bez potřeby dlouhodobé regulace cen. Strukturální opatření, která navrhujeme, vypadají asi takto. že by zde měl být tedy zajištěn přístup pro alternativní operátory, to by poskytlo konkurenceschopné nabídky a větší výběr pro spotřebitele. Bylo by to založeno na dohodách s těmi operátory navštěvovaných sítí a byla by zde také, byla by zde také možnost využívat evropských operátorů pro roaming. Unbundling. Proč ho potřebujeme? Myslíme si, že strukturální opatření jsou velkou, nebo tedy důležitou součástí tohoto řešení, protože přístup pro alternativní operátory eh, nebo zajištění tohoto přístupu by samo o sobě nestačilo. Offer the users a possibility to select an alternative operator for takže mm, musíme nabídnout možnost e, zvolit si alternativního operátora pro roaming. A jak by to všechno fungovalo? Zajisté uslyšíme také kritiku, i dnes uslyšíme kritiku, že lidé by neporovnávali ceny že je potom daleko snažší pro spotřebitele mít jednoho operátora a proč by měli hledat lepší roamingové služby. Já se domnívám, že zvyšující se potřeba eh, ukazuje, že bude větší potřeba datového roamingu. A také je jasné, že požadavek datového roamingu je daleko pružnější. To znamená, že spotřebitelé jsou stále citlivější na roamingové ceny a jestliže budou eh, moci snadno porovnávat roamingové ceny operátoru a budou moci také přecházet od jednoho operátora k druhému, tak to také budou využívat. A jak jsem řekl, mělo by se to opravdu udělat tak, aby to bylo snadné a přístupné pro koncové spotřebitele. To znamená, že tady bude alternativní poskyt poskytovatel eh, evropských eh, roamingových služeb. Tady by došlo k tomu, že by tady bylo stejné telefonní číslo a byla by také stejná SIM karta, jak pro domácí služby, tak i pro roaming. A také by tady měla existovat možnost přepnout se z jednoho operátora na druhého bez jakýchkoliv problémů. Chci také upozornit na to, že návrh nařízení je technicky neutrální z hlediska implementační metody. To znamená, buď to je to řešení double IMSI, a nebo také jsme otevření vůči dalším alternativám. Ovšem za předpokladu, že tyto alternativy poskytnou možnosti pro skutečně volnou konkurenci a soutěž na roamingovém trhu a také přechodné takzvané pojistné cenové stropy. Já již jsem řekl, že je potřebujeme na období, které bude určitou dobu trvat a já chci zde zdůraznit, že stropy jsou tou záchytnou sítí. A my se domníváme, že v roce 2015-2016 by opravdu ceny měly klesnout po tyto strapy, stropy. A pokud se týče ekonomických dopadů a našeho ekonomického hodnocení, my jsme vytvořili ekonomický model pro jednotlivé možnosti a snažili jsme se určit, jak jednotlivé modely, jaké budou mít dopady například na příjmy a tak dále. My jsme toto také porovnali s přebytky e, v příjmech na trhu a když toto porovnáváme, takže tady máme současný přístup, tady vidíme, že cenové zastropování, které stanoví nižší ceny, tak toto bude mít opravdu ty nejlepší dopady z krátkodobého hlediska, ale neposkytne to dlouhodobé řešení. Potom unbundling, to je třetí možnost, to také funguje dobře, ale nemá to tak dobré dopady jako cenové zastropování. Ale tady musíme také brát potaz, že tyto dopady vycházejí z pojistných stropů. Já již jsem pak také řekl, že ceny budou nižší než stropy a toto povzbudí potom spotřebitele k tomu, aby si vybrali toho nejlepšího operátora. Podíváme-li se na náklady na realizaci, tak tyto odhady jsou založeny na technickém řešení, které je uvedeno v našich dokumentech. Také jsme otevřeni vůči dalším řešením, ale musíme zabezpečit, aby tato řešení byla dobrá pro koncového spotřebitele. Ta, to duální dvojité řešení IMSI by stálo asi 300 milionů euro na evropské úrovni to by bylo méně než 10 eh, ročních příjmů a bylo by to 0,2 celkových ročních příjmů. My zde vytváříme systém pro dlouhodobou volnou soutěž a proto to musíme hodnotit z dlouhodobého hlediska. Vezmeme-li toto v potaz, tak se domníváme, že opravdu tato investice stojí za to, pak roamingový trh bude konkurenceschopnější a také volná soutěž bude dlouhodobě udržitelná. A potom také celkové hodnocení. My se domníváme, že strukturální opatření nabízí možnost větší konkurence pro roamingové služby. Nabídnou větší možnosti uživatelům mobilu a také vytvoří stabilnější regulatorní prostředí, regulační prostředí. Očekáváme také, že spotřebitelé z toho budou více těžit. Na závěrem po dlouhé prezentaci chci konstatovat, že si myslíme, že roamingový trh úplně dobře nefunguje eh, sníži, zastropování cen přineslo nižší ceny pro spotřebitele, ale ne vyřešilo strukturální problémy trhu a proto musíme navrhnout řešení, která budou řešit především strukturální problémy roamingového trhu. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám srdečně za velice podrobnou prezentaci. A nyní dám slovo panu Fontejnovi, tak aby nás seznámil se svým stanoviskem k tomu. návrhu. Děkuji, pane předsedo. pane předsedo. Chtěl jsem se um, omluvit za to, že budu muset odejít před 11.30. Um, je vedle mě pan Jeb Litlit, je předsedou projektového týmu, který uh, poskytl nej, poskytne uh, detailnější informace, takže určitě budeme moci um, Eh, diskutovat o těchto věcech. Toto je eh, diskuse, která je dlouhá, eh, vede se neustále a jistě není ukončena. Dovolte mi, abych mm, nejprve mm, navázal na to, kde jsem skončil v první prezentaci. My jsme plně angažováni a také jsme schopni poskytnout podporu evropským institucím, komise, ale také parlament a rada budou aktéry následných konzultací. Co jsme udělali dosud? V prosinci minulého roku jsme zveřejnili takovou radu nebo stanovisko pro komisi, jednalo se o roamingové nařízení, eh, dodali jsme ještě detaily eh, k naší zprávě z února, eh, jednalo se o konzultace s komisí a teď jsme rozpracovali technickou analýzu návrhu komise a doufáme, že toto vyjasní eh, otázky, o kterých se bude diskutovat v následujících jednáních a určitě to najdete na webu, protože jsme to zveřejnili včera na naší stránce. Dovolte mi, abych eh, se dnes s vámi podělil o několik eh, klíčových otázek naší analýzy návrhu a nejprve bych chtěl se dotknout budoucího vývoje tohoto trhu. Chci ho pohořit o navrhovaném nařízení. Je to samozřejmě dlouhé období do roku 2022 a mm, bude to velmi dynamický trh a chci vám také říct, jaké vize tady máme v oblasti roamingu v příštích letech. Eh, chtěl bych mm, začít s krátkou analýzou návrhu komise a mm, je tady řada věcí, které sdílíme a pak jsou tu některé věci, na které můžeme nahlížet rozdílně. Sdílíme eh, zjevně Eh, cíle komise eh, přijít s nižšími cenami a vnést tady transparentnost eh, do celého konkurenčního trhu, takže cíle jsou tady zjevně stejné. Dále si myslíme, že v posledních pěti letech roamingové nařízení sebou přineslo značné výhody pro spotřebitele. Nižší ceny jsme zaznamenali a také jsme zaznamenali ochranu před takovými fakturačními šoky. A náklady zároveň ty také také padaly rychle a jedna z věcí, které zmiňujeme, je, že mezera mezi cenami a Eh, náklady na trhu je stále ještě dosti významná a není moc eh, vhodným prvkem pro jednotný trh. Jsou tady veliké rozdíly napříč eh, celou Evropskou unii. Myslíme si, že toto nařízení je nezbytné po nějakou dobu a podobně jako komise očekáváme, že síly tržní samotné nebudou dostatečně silné k tomu, aby zajistili rozumné ceny pro spotřebitele v následujícím období. A podle našeho názoru eh, eh, velkoobchodní a maloobchodní regulace bude nezbytná po nějakou dobu a zvláště eh, ceny, cenové stropy maloobchodní, ty se budou zdát být vhodné pro do budoucna. Souhlasíme s tím, že stropy by měly pak padat dolů a měly by se přiblížit daným nákladům. Jak již bylo řečeno, je tady stále ještě velká mezera mezi náklady a aktuálními cenami a měli bychom se přiblížit ekvivalentu domácích cen. A toto je zase v souladu s cíly komise, které které se týkají roamingových cen. Mělo by se to přiblížit domácím cenám do roku 2015. Ze střednědobého hlediska Eh, snižování eh, maloobchodních nákladů by mělo umožnit, eh, aby poskytovatele mohli spotřebitelům nabídnout jednotný evropský tarif. Ceny, které budou zaplatí za roaming, za datové služby, by pak měly se přiblížit tomu, co spotřebitelé platí doma. Ehm, ještě jsme hodně vzdáleni od tohoto cíle, ale návrh komise nám určitě umožní se tomuto cíli přiblížit a udělat pokrok. Důležitým prvkem určitě v stále se rozvíjícím trhu jsou je datové Daňový roaming. Vítáme návrh zavést nové pojistkové cenové stropy v maloobchodní oblasti nebo maloobchodní datový roaming. Nedávno jsme zaznamenali spuštění několika takových více atraktivnějších tarifů. Na trhu ovšem tyto nejsou k dispozici všude v Evropské unii a některé ceny nebo mnoho cen zůstává ještě stále příliš vysoká. Cenové mm, stropy podle našeho názoru by měly eliminovat mm, na nejvýš vysoké ceny, které jsou stále ještě účtovány mnoha mm, zákazníkům. A zároveň, a toto je vlastně, jde o to vyvážení, by neměly mít negativní dopad na vývoj konkurence v roamingu. Objemy se navyšují a alternativy jako Wi-Fi by měly alespoň vyvážit některé tlaky konkurenční na trhu. A proto bych rád zdůraznil, že tyto mm, stropy, o kterých bylo hovořeno, ty asi nebudou velkou útěchou pro středně a velké uživatele mm, roamingu, včetně, jak všichni víte, stále rostoucí mm, populace, která využívá smartphonu. Toto bude vyžadovat nižší tarify, jinak nebude možné, abychom obsloužili tuto část trhu a tito lidé si nebudou moci dovolit používat smartphonu pro datové služby. A to by mohla být absurdní situace. Ovšem, poptávka těchto uživatelů dolarů eh, se bude zvyšovat s tím, jak budou ceny logicky klesat. A Berek mm, má veškeré důvody doufat v to, že, že operátoři eh, se přizpůsobí těmto potřebám tohoto segmentu a Berek bude i nadále sledovat tuto zvláštní situaci, která je pro nás na nejvíc důležitá. A teď se dostávám ke strukturálnímu řešení. Nikdo si eh, nebude přát věčné regulace cen, nejméně ze všech berek. A proto souhlasíme s komisí, že Mm, spolu s, mm, s pojistkovými cenovými stropy bychom měli najít strukturální řešení. Strukturální řešení, které mm, upraví některá selhání na trhu a posílí konkurenci do chvíle, než budeme moci odstranit cenovou regulaci maloobchodní oblasti. Problém je, že potřebujeme řešení rychlé, Ehm, potřebujeme to rychle a ehm, jednoduše zavést, jinak ehm, se nám to ta možnost uzavře. A vývoj na trhu by pak mohl vyřešit problémy na roamingovém trhu, ale my potřebujeme teď rychlejší řešení. A jak už jsem řekl předtím, nižší maloobchodní roamingové náklady by mohly dost dobře stimulovat nabídku panevropských tarifů větších aktérů. A ona je to nejenom technická otázka, ale stojí za to najít řešení, které bude Eh, dobré a které přinese výhody. A myslím si, že můžeme realisticky očekávat, že toto se naplní. Berek eh, je přesvědčen o tom, že mm, eh, zcela uspokojivé strukturální řešení ještě nebylo identifikováno. A když říkám uspokojivé, tak tím myslím řešení, které mm, by Eh, uspokojilo eh, eh, potřeby spotřebitelů a bylo by to proporční k komerčnímu a technické implementaci. Berek již vyhodnotil celou řadu strukturálních řešení ve svých zprávách se prosince a února a neschledal je zcela uspokojivé. A v návrhu komise, tedy na analýze posouzení, mm, si myslím, že tady máme řadu řešení, tady se o tom dosti diskutuje, jak jste již zaznamenali. Eh, myslíme si, že, baraku, že tady je určitá atraktivita, ale jsme dosti opatrní, co se týče benefitů, které můžeme realisticky očekávat v nejbližším období. Eh, podle naší eh, analýzy jsou tady ještě další opatření, která byla navržena komisí. Týká se to cen a nákladů, jak jsem již zmínil, a to by mělo být propojeno s přístupem v velkoobchodní oblasti a doufám, doufám, že toto eh, poskytne výhody ze střednědobého hlediska a eh, toto by mohlo zvláště umožnit eh, stávajícím ehm, operátorům nabízet výhodné roamingové ehm, sazby ehm, do budoucna. Také by to mohlo usnadnit jejich vstup a vstup nových aktérů v oblasti roamingu v malobchodní oblasti a tak by tady mohlo být existovat globální služby. Když se podíváme na tento vývoj, tak si myslíte, že je tady riziko a, ale mohlo by to přinést i e, výhody výhody v velkoobchodní oblasti, o které jsem se zmínil. A tady jsou opatření, která velice podporujeme. E, myslíme si, že e, řešení bude určitě velice náročné co do zdrojů a myslíme si, že bychom se ale měli pokusit minimalizovat Eh, náklady, pokud zjistíme, že tady nemůžeme postupovat dost rychle. Ovšem, Berek chápe, že jsou tady ještě nové možnosti, které se objevují vlastně implementace decouplingu. Myslíme si, že je příliš předčasné tady najít eh, toho výherce. A měli bychom ale vítat i iniciativy z průmyslového sektoru. Měli bychom to hm, diskutovat s průmyslem o různých možnostech a snažit se hledat řešení a to co nejrychleji. V našem dokumentu eh, se snažíme eh, eh, říci, že musíme vybrat specifická strukturální řešení a tato budou možná jenom tehdy, když uvidíme, že toto je řešení, které sebou přináší výhody všem spotřebitelům, ať jsou to ti, kteří velmi často toho využívají, anebo jenom příležitostní uživatelé roamingu. Ale zároveň musíme být schopni co nejrychleji implementovat tato řešení řešení, ale kromě toho je ještě důležité, abychom eh, začali s podporou kritické eh, masy eh, hráčů hm, nebo aktérů na trhu. A to by vlastně znamenalo, že toho to budou využívat. Myslíme si, že hm, by tady měli být spotřebitelé něco, něčeho využijí Jinak to nenapomůže spotřebitelům. Jsme velice otevření diskuzím eh, v těchto otázkách a už eh, tady spolupracujeme s průmyslem a také s komisí a snažíme se rozpracovat hlavní směry, abychom tuto implementaci podpořili. A z těchto důvodů, dámy a pánové, eh, máme takový, jsme zvolili takový no, opatrný pohled na strukturální řešení navržená komisí. Důsledek je ten, že věříme, že regulace malobchodních cen nemůže být odstraněna do chvíle, než bude jasné, že tržní síly fungují účinně. A během těchto jednání na současném nařízení řada členů parlamentu chce, aby tyto eh, stropy byly co nejdříve zrušeny. My sílíme toto přání, ale myslíme si, že je ještě příliš předčasné toto realizovat. Nechceme se dostat do eh, rizika, které by ohrozilo ochranu spotřebitelů. Takže pokud budeme moci, muset udržet mm, tyto e, stropy malochodních cen po následující léta, tak musíme hovořit o otázkách, které souvisejí s úrovní těchto e, stropů. To je velmi delikátní otázka. Komise už začala se strategií a v takovéto strategii e, by určitě bylo milné stanovovat stropy, které budou tak nízké, že odstraší nové aktéry před vstupem na trh. Na druhé straně by však neměly stanovány tak vysoko, aby neposkytly užitečnou ochranu. A to je velice velice obtížné vytvořit takovou tu rovnováhu. A určitě není žádná eh, formulka, která nám v tom napomůže. Musíme chápat, že komise tady má s tím řadu problémů. Ovšem, zároveň bych rád řekl, že Berek bych eh, chtěl vytvořit tuto rovnováhu trošku odlišným způsobem a sice to budou nižší stropy než ty, které byly eh, navrženy komisí od roku 2014. Myslíme si, že marže malobchodní ve výši 200%, což znamená, že mm, malobchodní strop bude třikrát vyšší než Um, velkoobchodní strop a eh, to by znamenalo, že mm, by bylo možné pro tyto aktéry, aby eh, vstoupili na trh a postavili se konkurenci. A eh, mm, a i spotřebitelé by mohli být lépe ochráněni. Když se podíváme na nejistoty a na cel, celkový časový rámec našeho nařízení, tak Berek mm, si myslí, že mm, revize eh, roku 2015, která byla navržena komisí, by měla poskytnout mm, následnou revizi celé strategie. Je to velice dynamický trh a tři roky jsou dost dlouhá doba. Nařízení by podle našeho názoru mělo přijít s novým posouzením eh, rozsahu toho, rozsahu eh, tržních určil, jestli e, jsou stimulovány strukturálními opatřeními nebo ne e, dále jaký to, měl, jaký to mělo dopad na ceny. A také bychom se měli podívat na očekávání spojená s náklady, e, které teď definujeme do budoucna a zjistíme pak, jestli toto bylo realizováno. Deset let je velice dlouhé období pro stanovování regulovaných stropů Ehm, zvláště co se týče mobilních dat. A jako regulátoři, to jistě víte, eh, provádíme různé tržní revize jednou za dva až tři roky mm, a právě to děláme s tímto cílem. A konečně eh, posouzení by nám ukázalo, jestli je tady opravdu potřeba eh, pokračovat v těchto stropech. Ehm, musíme zvážit úrovně stropu a také vztahy mezi maloobchodní a velkoobchodní cenami, jak jsem právě nastínil. Vztahy mezi obchodními a maloobchod, velko- a maloobchodními úrovněmi. A konečně, dámy a pánové, bych eh, chtěl obrátit naši pozornost něčemu, co eh, je součástí naší agendy, ale co se neobjevuje v návrhu eh, komise. My v Berek bychom rádi se mm, zasadili za následující. Teď máme velice účin, máme velk, má nařízení, které by mělo e, se zabývat těmito fakturačními šoky. Do roku, je to z roku 2010 a to by teď mělo být také ale rozšířeno mimo Evropu. Víme, e, že na samém začátku, že e, bylo těžké tato pravidla zavádět, ale aspoň bychom se mohli oprostit od hororových historek lidí, kteří se vracejí z ciziny a najdou doma účet za mobil ve výši několika tisíc eur, přičem používali těch služeb podobně jako doma. Ovšem Ovšem tyto hororové historky už mizí, ale stále je ještě občas zažíváme při cestách mimo Evropu, kde jsou ty ceny vyšší. A někteří operátoři teď zavedli opatření dobrovolně a to podle našeho názoru eh, by eh, mohlo být dostatečné. Myslíme si, že by to mohlo být relativně rychlé a levné, eh, aby operátoři poskytli tyto nové služby těm, kteří cestují mimo Evropu. Myslíme si, že by to bylo legitimní jako opatření jednotného trhu ale musíme zvážit, že eh, eh, datový eh, roaming je poskytován mm, společnostmi, které jsou, které sídlí v Evropě. Na závěr, dámy a pánové, komise předložila velice zajímavý návrh. Jak mm, pro komisi, tak pro Berek je to je velice důležité, aby byly ochráněny zájmy všech spotřebitelů. Máme nějaké návrhy, věříme, že tyto návrhy ještě pro, posílí e, návrhy komise. Chceme se i nadále angažovat a předkládat strukturální řešení, které posílí konkurenci na mezinárodním roamingovém trhu. Chceme na tom pracovat spolu komisí a s průmyslovým sektorem a budete-li chtít i s vámi. A e, když pomyslím na dnešním publikum, tak bych řekl, že jsme všichni se angažujeme a chceme my i vy poskytnout technickou saporu a chceme vám eh, na pomoci v vašich diskuzích v příštích měsících. Děkuji vám. To byla velice podrobná prezentace názoru k návrhu komise a již se o slovo přihlásila celá řada kolegů. Budeme postupovat pořadí. Paní De Castillo je první, která se přihlásila o slovo. Děkuji. Budu se snažit být velmi stručná, aby pan Fontaine měl hodně času na odpovědě. Chci poděkovat Bereku za to, že předložil tuto zprávu o dopadu, že provedl toto hodnocení dopadu, protože si myslím, že názor Združení evropských regulátorů je v tomto případě zásadní. Všichni se shodneme v tom, že máme stejný cíl. Chceme mít konkurenceschopnější trh a chceme také, aby to byl integrovaný trh. I pokud jde o trh s roamingovými službami v oblasti hlasu, hlasových služeb, přenosu dat i posílání SMSek. Teď jsme se tedy seznámili se zprávou Berek. Já jsem si ho ji přečetla a bylo to teď doplněno tím, co zde bylo předneseno. A chci říci, že to, co zde teď řeknu, jsou jen takové návrhy. Není to v žádném případě žádný závěr, protože teprve teď zahájíme v parlamentu proces, kdy budeme o těchto otázkách diskutovat. A je velmi důležité začít na základě této zprávy Bereku. V určitém smyslu, když si přečtete tuto zprávu a když si vyslechnete prezentaci zástupce Bereku, když znáte návrh komise, tak můžete říci, že je to otázka odstínů to, čím se liší návrh komise od analýzy a návrhu Bereku. Je možno zhrnout jako otázka takových odstínů, takových drobných eh, záležitostí, ale já si myslím, že je zde trošku zásadnější rozdíl. A zaměřím se tedy pouze na jednu úvahu. Je to trochu jako dělat ďáblovi advokáta. Zaměřím se tedy na ten návrh Bereku. Chci říci, že nestačí zavést strukturální reformy, které navrhuje komise, ale zároveň se zaváděním strukturálních reform je nutné zachovat cenové stropy a především snížit ty stropy pro velkoobchodníky. To je tedy ta hlavní myšlenka. Komise říká, že až budou zavedeny strukturální reformy, až začnou tedy platit, tak už nebudeme potřebovat cenové stropy. A Berek říká, i když strukturální reformy vstoupí v platnost a budou implementovány, tak pořád ještě budeme potřebovat cenové stropy, dokud nebudeme moci zhodnotit, jakým způsobem tato dvě opatření ovlivňují nebo tedy vytvářejí větší konkurenci v tomto odvětví. Já bych v tomto smyslu nadhodila dvě otázky, které pro mě zatím ještě nejsou jasné v tom hodnocení Bereku. Za prvé tedy se zde uznává, že operátoři splnili nařízení, požadavky nařízení, to tedy za prvé, a za druhé, Vzniká zde tedy důvěra vůči operátorům. Věříme, že operátoři budou také adekvátně a včas zavádět eh, opatření, která budou vyplývat eh, z tohoto nového nařízení, pokud je tedy strukturální reformy a tak dále. Nicméně paradoxně zde existuje ze strany Bereku jistá nedůvěra a to vyšší než nedůvěra ze strany komise. To je tedy první poznámka. A za druhé je zde také problém nákladu. Rozvoj strukturálních reform v praxi nebude rozhodně jednoduchý, protože technicky je to složitá záležitost. I když to vypadá velmi jednoduše, že prostě se budete moci přepnout na operátora, když budete chtít využívat roamingových služeb, tak prakticky je to velmi složitá záležitost, která bude vyžadovat určitou technickou imaginaci a také investice. A pokud k tomu ještě přidáte, že se sníží cenový strop pro velkoobchodní uživatele, tak nevím, zda to nebude mít negativní dopad na počet operátorů, kteří budou schopni vstoupit na roamingový trh a pohybovat se tam, protože když ty investice když těm investicím přičteme pokles eh, příjmu velkoobchodníku, tak eh, to může být spíše odstrašující než cokoliv jiného. V každém případě toto je pouze hypotéza, která nebyla doložena. Nebylo tedy doloženo, že to bude mít negativní dopad, ani nebylo doloženo, že to prostě nebude mít žádný vliv. To by tedy bylo stanovisko Bereku. To je taková tedy první úvaha z mé strany. Když vezmeme v úvahu předcházející stav, jakým způsobem fungovala legislativa 1 a 2 pro roaming, je tedy nutno, aby byly zavedeny strukturální reformy. Vím, že bylo vysvětleno, proč je to potřeba a tak dále. Ale podle mě je to téma, které bude velmi otevřeno i v debatě mezi námi. My jsme pravděpodobně parlamentem, který je nejcitlivější na světě, pokud jde o náš požadavek mít konkurenceschopný trh eh, v oblasti roamingových služeb, protože poslanci žádného parlamentu nejsou tak ovlivněni tím, že zde neexistuje skutečně konkurenční trh, konkurenceschopný trh v oblasti roamingových služeb. V každém případě to bude jedním z hlavních témat k diskuzi. A stanovisko, které konečně přijmeme v parlamentu, bude z této diskuze vycházet. Pokud máte ještě nějaké další argumenty pro tyto strukturální reformy, byla bych ráda, abyste mě řekli. A pokud ne, tak eh, to nevadí, protože v každém případě budeme mít ještě řadu příležitostí, jak o tom s Berekem ještě jednou diskutovat. Paul, Rubich, děkuji vám za tuto dobrou studii a také za dobré návrhy. Na co se chci ještě zeptat je to, to jsou předpokládané stropy u datového roamingu. Podíváme-li se dnes na přístoj, tak vidíme, že 100 MB stojí buď to 0,99 centů nebo 1,39. To jsou ty dva hlavní stropy, které nalezáme v Evropě, když jsme na cestách po Evropě. A když si stáhneme film, který trvá asi hodinu, musí tady být zabezpečena určitá rychlost eh, dat a řekněme, když si stáhneme film, který trvá hodinu, tak zaplatíme za gigabyte eh, buď to 999 euro nebo 1399 euro. A vy nyní navrhujete hranici 500 euro za gigabyte a u nás v Rakousku, když já stáhnu 1 gigabyte, tak za to zaplatím 1 euro. To znamená, že dochází tady k velkému rozporu. Doma si stáhnu film eh, za 1 gigabyte za 1 euro a tady v Belgii, když si ho stáhnu, tak to bude stát 1399 euro. Takže já se ptám, jak jste dospěl k těm 500 euro. Takže by mě také zajímalo, o jaký film se tady jedná. Ne, boť eh, na tom bude závislá odpověď na tuto otázku. Pan Visteroj. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Velice stručně. Je pěkné, že máme návrh na stole. Možná, že by bylo lepší, kdybychom to ještě znovu probírali ve Štrasburku. To znamená, že my máme také k dispozici posudek, to v prvním případě tomu tak nebylo a já navrhuji, aby ITRE výbor k tomu také uspořádal slyšení, tak abychom také od hospodářských subjektů získali příslušné informace. Myslím si, že za slyšení by to stálo. Je to samozřejmě otázka času. A nyní ještě druhá připomínka. o co se nám při roamingu jedná. V podstatě roaming by měl být jednotný, měly by existovat jednotné ceny tak, aby z toho občané něco měli. Také se říká, že roamingové ceny by měly být na úrovni domácích cen v budoucnosti zástupce komise řekl, že současné nařízení nejenom snížilo ceny, ale také zvýšilo marže. To zní jako zázrak. My bychom roamingové ceny měly co nejvíce a co nejrychleji přizpůsobit národním cenám. A nyní se říká, že bychom si měli eh, mít možnost zvolit si roamingového operátora, ale to není také snadná věc. Nemůžeme co nejrychleji dosáhnout situace nyní, eh, která by měla nastat až v roce 2015 do roku 2020 je opravdu strašně daleko. Jsou to taková polovičatá řešení, které vy navrhujete. Já jsem proto, abychom měli e, evropský konkurenční trh a ten, kdo bude držet krok, ten to také zvládne. A nyní pan Mecároš. Děkuji vám, pane předsedo. Chci nejdříve poděkovat Bereku a komisi za úvodní projevy. Velice rád diskutuji o této otázce a ptám se Bereku i komise a žádám je, aby brali více v potaz také malé, menší země protože oni prohrávají v oblasti stropu v rámci Evropu. Já jsem ze Slovenska, ale já jsem přesvědčen o tom, že Maďarsko a Bulharsko jsou ve stejné situaci, i když já neznám situaci v Polsku. Jsou tady obrovské rozdíly v oblasti cen, které stanovují operátoři. Desetinásobné ceny to jsou eh, eh, když vidíme faktury za využití mobilních služeb. Já jsem velice rád, že pan Fontaine, málem jsem řekl pan Berek, ale pan Fontaine, že vy jste řekl, že nařízení bude zapotřebí na dlouhou dobu. Je velice dobré, že jste se také zmínil o evropských tarifech a já doufám, že jednoho dne skutečně evropské tarify budeme mít, protože toto je v zájmu malých a středně velkých operátorů já nerozumím tomu, že potřebujeme eh, konkurenci. My nemůžeme eh, důvěřovat a stavět pouze na tržních aktérech a silách trhu. Já se ptám komise a žádám komisi a Berek, aby jednali rychle, protože to by byla velká pomoc pro naši relativně malou zemi. A pokud se týče těch 110% zisků, to není uh, ospravedlnitelné. A například na Slovensku jsou tři mobilní operátoři a myslím si, že více jich už nebude. A proto si myslím, že musíme nalézt řešení na snížení cen. Pan kolega Belet. Uh, thanks very much, uh, Děkuji, pane předsedo. Již bylo položeno hodně otázek. Já budu hovořit velice stručně. S velkým zájemem jsem si vyslechl slova komise i zástupce Bereku. A dvě krátké poznámky. Může nám komise něco říci jaké je srovnání s ostatními trhy, například v Jižní Koreji nebo USA, jaké jsou tam marže pro telekomunikační společnosti. Jsou na stejné úrovni, je to 100% či více, jaké jsou jejich marže tak, aby operátoři měli také šanci a dost peněz na investice. A druhá otázka, vy jste hovořil o rychlém nárůstu datového roamingu. Je to 20% trhu, ale říkáte, že toto rychle stoupá. Když tento návrh se stane nařízením, tak předpokládáme, že nárůst bude ještě rychlejší. A jaký bude dopad na podstatě zahlcení trhu a jsou operátoři také e, jsou ochotní na to reagovat a budou schopni na to reagovat, budou dostatečné investice do infrastruktury, tak aby tato infrastruktura unesla budoucí zvýšení e, datového roamingu. OK. Um... Děkuji, když s tím budete souhlasit, tak nyní zodpoví pan Fonten otázky, protože nyní musí odejít. Já se omlouvám ale také další politické eh, skupiny mají otázky. Vy nadále udělujete slovo EPP, ale také ostatní by chtěli přijít ke slovu. Takže nejdříve se sbíráme všechny otázky a potom budou odpovědi. Takže, panem, paní Hercog. Eh. Thank you, thank you. Děkuji, pane předsedo. Ano, také jsem chtěla zmínit, že si myslím, že eh, sekretariát eh, by měli mm, se vyváženě podívat do místnosti a pozbírat otázky. Myslím si, že eh, je to důležité a nejlepší návrh. Pár poznámek. Myslím si, že roaming že, že poslední parlamentní zasedání to byl roamingový projekt, je velice důležitý projekt. A mm, proto si myslím, že bychom eh, jako celý parlament eh, měli mít silné přání, měli bychom o tom diskutovat do eh, roku 2014 jako posouzení dopadu, protože toto je evropský projekt, který může být důležitý nejenom pro jednotlivé politické skupiny, ale také může zvýšit povědomí evropských občanů o tom, proč je vlastně pro ně Evropa dobrá. Takže si myslím, že otázka by se měla Um, tady objevit až do roku 2014. Druhá poznámka je dosti technická. Asi se to dosud nezměnilo. Myslím si, že po té, co se tato legislativa změní, tak tady bude to mít velký negativní dopad eh, na Because at the moment only in my bag I have three or... Na prodej dámských kabelek, mm, eh, protože mm, když by bylo technické možné udělat změnu mezi operátory tak, aby z dlouhodobého hlediska eh, budu potřebovat menší kabelku, protože budu mít tam jeden mobilní telefon. A myslím si, že toto nebylo zmíněno a jsem velice překvapena, že to zmíněno nebylo, protože toto pravděpodobně bude mm, eh, největší přidaná hodnota, pokud tato změna bude technicky možná. Ale pokud bude možná, tak eh, samozřejmě zákazníci, eh, nejenom ženy se svými kabelkami, ale také muži, eh, budou chtít mít velmi individuální možnost volby, tak aby to byla individuální změna pro rodinu nebo individuální změna pro ostatní, protože já mám jeden telefon na člena rodiny, mám jeden pro, jako, stran, jako členka strany, hm, pak mám jeden na Maďarsko a jeden na další, to znamená, pokud to bude technicky možné, tak bych ráda měla možnost volby pro eh, tak abych to mohla všechno udělat jedním stisnutím tlačítka, aby měla jeden mobilní telefon. Takže jsem chtěla eh, se zeptat, jestli můj sen je možný, protože pokud je tento sen reálný, pak by tato prostá změna kousku legislativy eh, mi měla veliký dopad na všechny eh, mobilní telefonní služby. A druhá, hm, poslední otázka, pokud to bude technicky hm, dostupné nebo možné, a já doufám, že to tak nastane, pak to bude, tady bude vyšší riziko, že klienti, um, i všichni klienti eh, prostě budou um, budeme mít situaci, jako jsme měli třeba s tisíci úrovými účty, když eh, někdo jel na dovolenou eh, nebo na Libánky a zapomněl si změnit operátora. Eh, takže pokud ta volba bude jednoduchá, pak prostě pak to budou jiné služby. Tedy jak chcete zajistit, aby jste neměli tyto nezamýšlené služby, ale můžete, měli bychom zajistit, aby spotřebitel si udělal tu správnou no, volbu abychom ze spotřebitelů nedělali oběti tím, že si zapomenou změnit operátora. A také si myslím, že faktury by skutečně měly být zjednodušeny, měly by být více evropštější. A e, po dvou dnech, kdy jsem hledala, se dívala své faktory, e, tak jsem našla zvyklé řešení, e, byl to poskytovatel internetový a od tohoto okamžiku už nemám žádné další služby, protože jsem prostě to přepnula, změnila systém. A strávila jsem dva dny, než jsem našla správné řešení spolu s technickým expertem. A tyto, tato nabídka celková by měla být eh, zcela zjednodušena. Kolega Lamberts. Uh, Děkuji, pane předsedo. Eh, nejprve otázka na komisi. Když jste přišli se svým návrhem ještě před konzultacemi, když jste všechno rozpracovávali, konzultovali jste to také s Unii, eh, se svým spotřebitelů v Evropě, zvláště v otázce strukturálních nápravných opatření. Nejenom cenové stropy, protože si dovedu představit, eh, jak to může vypadat v otázce cenových stropů, ale jestli oni si myslí, že navrhovaná strukturální nápravná opatření, která zamýšlíte, jestli jsou vhodná pro spotřebitele. Eh, takže, by, takže doufám, že jste eh, je konzultovali a že jste eh, nečekali je na oficiální konzultace. Ehm, až pak je požádali o příspěvek. Za druhé, chtěl bych pochopit to, co bylo řečeno tady o cenových stropech. Já souhlasím s vašimi e, názory, zvláště se stanovováním cenových stropů e, po určitá období. By to nemuselo být praktické, ale chtěl jsem to správně pochopit. Když jste hovořil o maloobchodních, celoobchodních, e, velkoobchodních cenách, chcete tady stanovit relativní cenové stropy, to znamená maloobchodní ceny nebudou xkrát vyšší než velkoobchodní všichni, to je něco, co jsem chtěl trošku lépe pochopit. A konečně eh, jsem překvapen, eh, jedním ze slajdů, které tady jasně eh, ukázal tento clustering cen, zružování cen kolem těch stropů. Pro mě to znamená, je to taková takový indikátor um, takového přístupu, který to vše omezí. Chtěl bych vědět, jestli komise takový kartelového přístupu, jestli eh, komise a příslušné ředitelství se chce touto otázkou zabývat, protože můžeme mít strukturální nápravná opatření, můžeme mm, tady mít cenové stropy, ale DG eh, Komp by mělo také eh, být nápomocno a mělo by posilovat a řídit tu věc do správného směru, protože mm, jsou tady různí aktéři na trhu i v průmyslové oblasti a možná, že to je ten směr, kam bychom se měli podívat, protože pokud se jim a běžně v každé zemi je řada provozovatelů nebo operátorů, eh, tak dělat tady cenový kartel asi není eh, obtížné. Chtěl bych vědět, jestli komise si dala čas a mm, eh, podívala se trošku podrobněji na tuto otázku. Děkuji. Paní kolegyně Toja. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Jak říkala kolegyně Hercog, Tento zákrok, který jsme provedli, to znamená, že jsme přijali toto opatření ohledně roamingu, toto nařízení, tak to byl jeden z největších kroků, které Evropa udělala také vůči občanům, ale eh, když se zamyslíme nad tím, že od okamžiku, kdy jsme nad tím začali pracovat, eh, udělali jsme opravdu velký pokrok, ale ne všechno bylo snadné. Ten pozitivní i tedy řekněme částečně pozitivní výsledek eh, je určitě dobrý, ale teď bychom měli jednat odvážněji a rozhodněji. Protože, jak jsme říkali, datové služby se velmi rozvíjejí a my všichni se toho účastníme. Je třeba tedy, abychom byli rozhodnější a chtěli všichni dospět eh, k tomuto výsledku. Myslím si, že musíme dosáhnout tohoto cíle, souhlasím s tím, co řekli kolegové, kterým bude sjednocení tarifu za domácí i roamingové služby. To znamená, aby se ceny za roamingové služby sjednotily s cenami za domácí služby, protože máme jednotný trh a máme občany, kteří se čím dál více pohybují v rámci Evropské unie. Samozřejmě tento cíl není okamžitě dosažitelný, je ovšem třeba nutno vyřešit eh, problémy, které zatím ještě přetrvávají. Definice cenových stropů. Už jsme slyšeli v minulém volebním období, že jsme dostali tyto informace od Združení spotřebitelů, že jsou zde opravdu obrovské rozdíly. Je pravda, že ty cenové stropy vůbec neodrážejí efektivně náklady. Je zde obrovský rozdíl mezi náklady operátorů a těmi cenovými stropy, které nemusíme nebo nemůžeme žádným způsobem obhájit. Konzultace se združeními spotřebitelů vedly k tomu, že jsme dostali velmi konkrétní čísla. A proč tedy máme takovéto cenové stropy? Musíme mít stropy, které budou mít nějaký smysl. Že zde bude marže, která umožní operátorům dobře fungovat, že zároveň bude trh otevřený i dalším operátorům, kteří budou motivováni na ten trh přistoupit. Jak říkám, když můj operátor mě poskytuje službu v Itálii a potom mě ji poskytuje ve Francii, v Belgii a tak dále, jaký je rozdíl nákladu pro tohoto operátora? já musím říct, já jsem líná, já používám jeden telefon a jednoho operátora. A samozřejmě za tuto svou lenost potom platím na fakturách za mobilní služby. V každém případě se chci zeptat, zda rozdíl, který existuje mezi cenovými stropy velkoobchodními a cenovými stropy pro koncového spotřebitele je založen na čem? A ten rozdíl eh, je ku prospěchu, ku prospěchu čeho? Trhu? Pokud mě řeknete, že je to ve prospěch trhu, vzhledem k tomu, že je zde tedy takováto marže, tak eh, je tento trh atraktivní pro další operátory, tak se ptám, zda je to opravdu takto. Protože všichni samozřejmě operátoři směřují k tomu, že ty cenové stropy jsou eh, dodržovány, ale že se ty cenové nabídky združují kolem těchto cenových stropů, že to nejsou žádné signifikantně důležité nabídky, které by byly velmi nízké nebo nižší než cenové stropy. Navrhovaná řešení která mají být vstříce spotřebitelů, aby zde tedy existovaly srovnatelné nabídky, cenové nabídky, pro domácí i roamingové služby nebo strukturální řešení, které navrhujete, že by na jedné SIM kartě bylo možno volit operátora pro roamingové a pro domácí služby. Já se ptám, zda je to technicky možné. Je to zajímavé pro spotřebitele, ale představme si, že je to technicky tak náročné, že by to znamenalo pro operátory opravdu neuměrné investice. Uh, Ptám se tedy, zda tyto náklady byly také hodnoceny, zda tato řešení byla tímto způsobem hodnocena, protože na papíře se možná jeví pěkně, ale potom se může stát, že technicky jsou nerealizovatelná. Myslím, že souhlasím také s tím, co říká Berek. Musíme si se držet cenových stropů, dokud nebude zajištěno, že tento trh bude skutečně otevřený, konkurenceschopný a otevřený dalším operátorům. Děkuji. Paní kolegyně Hall. Děkuji komisi i Bereku za zajímavou analýzu. Mám dvě otázky. Komise řekla, že nový návrh umožní vstup nových virtuálních operátorů, malých operátorů. Já se domnívám, že malí operátoři právě v malých zemích mají největší problémy, protože malí operátoři nejsou součástí velkých mateřských podniků či přeshraničních uh, aliancí jako velcí operátoři my všichni víme, že tady nejsou rovné podmínky pro všechny a také dostává, stává se to, že například sms mezi dvěmi zeměmi jde nepřiměřeně dlouho, anebo například roamingová volání někdy nefungují. A já tady v návrhu komise nevidím nic, co se zabývá kvalitou služeb a zabývá se tím, že by se vytvořily rovné podmínky pro všechna volání a pro všechny SMSky, tak aby dospěly k příslušnému zákazníkovi, tedy k volají, volanému. A pak se také chci zeptat, že zdali je pravda, že velcí operátoři nechtějí konkurenci a že tak mohou udržovat zastropované ceny. Dokonce, když Eh, mobilní operátoři budou muset nabízet určité příležitosti pro roaming, tak si myslím, že se sna, budou snažit to obejít a budou vám nabízet lepší ceny, jestliže o nich budete mít jak smlouvu pro domácí trh, tak i pro mezinárodní trh. Tak to vidíme například u poskytovatelů plynu a elektřiny, kteří nabízejí oba dva zdroje a to za ničí ceny. A mě by tedy zajímalo, jak chce v této oblasti komise dále postupovat. Frau Niebler. Paní Niebler, Angelika Niebler. Děkuji, pane předsedo. I já chci nejdříve poděkovat referentům za analýzy a také za prezentaci nařízení o roamingu. Mám krátkou politickou připomínku na začátek, protože si vzpomínám, že někteří kolegové se také tak vyjádřili já nařízení z roku 2007 vedlo k tomu, že také parlament dělá něco pro občany a právě proto jsem proto, aby revize přišla do parlamentu před evropskými volbami do roku 2014 a ne až po volbách. Eh, podívám-li se na bývalé nařízení, pan Rubik byl zpravodajem tohoto nařízení a já si dobře vzpomínám, že všichni v parlamentu ve všech frakcích, že toto nařízení bylo velice dobré, byly tady dvě otevřené otázky. Jedna otázka zněla, když budeme regulovat roamingové ceny, jak to bude vypadat s nitrostátními cenami, zdali nepůjdou nahoru a to k tomu naštěstí nedošlo. A potom také datový roaming. Datový roaming se tenkrát tolik neprováděl a neměli jsme dostatečné čísla a právě proto také je tady tímto bychom se měli zabývat v té revizi nařízení. Pokud se týče nového návrhu, tak já jsem si zatím nevytvořila definitivní názor. Musím se seznámit s jednotlivými strukturálními opatřeními, které navrhuje komise i Berek. Ale z hlediska budoucnosti si myslím, že je dobré nehovořit pouze o zastropování cen a takto to řešit, ale je třeba také řešit strukturální záležitosti, protože eh, postupovat pouze cenově to není dobré. Tenkrát to bylo nutné, ale myslím si, že nyní bychom měli oživit trh, vytvořit větší konkurenci mezi operátory a právě proto strukturální přístup se mi velice líbí. Já bych chtěla obě, chtěla bych požádat oba dva kolegy o to, aby mi řekli, jaký je rozdíl mezi jejich návrhy. Ten je zřejmě malý, protože mi poněkud unikl. A pak tady mám ještě otázku na zástupce Bereku. Jestliže zavedeme ban- unbundling jako e, strukturální opatření, potom bychom mohli přivést na trh nové provozovatele, operátory. E, já se chci Bereka zeptat, zdali tady byly stížnosti operátorů, kteří se nedostali na trh kvůli příliš vysokým roamingovým cenám, takže by mě zajímalo, zdali, z hledis, zdali operátoři považují trh za fungující. A za druhé chci také říci, že se mi líbí návrh, abychom se nedívali pouze na vnitřní trh, ale také abychom zahrnuli do nařízení obrovské ceny za roaming z, ze zahraničí mimo EU, protože mm, kolegové i já jsme si říkali, zdali by se toto nedalo řešit ob určitými obchodními dohodami. Například já znám jeden takový případ z Izraele. To jsou pěti místné faktury v eurech, jedně kvůli tomu, že si stáhnete noviny. To jsou opravdu neskutečné dimenze, před kterými bychom neměli zavírat oči, měli bychom to také zařadit do návrhu. Berek je pro a proto se ptám komise, proč se proč vůči tomu není komise otevřenější. Paní kolegyně Tykal. Děkuji. Děkuji, pane předseda. Stejně jako celá řada kolegů, kteří už si vzali slovo, i já bych ráda zdůraznila, že evropští občané velmi ocenili nařízení o roamingu. Byla to možná jedna z mála věcí, jedno z mála evropských opatření, jehož vliv naši evropští občané přímo vnímali a považovali ho také za přímé zlepšení jejich života. Nařízení o roamingu, to původní nařízení o roamingu, nefungovalo tak, jak by mělo, proto jsme ho změnili, ale sazby, které jsou dnes uplatňovány, se pořád velmi blíží cenovým stropům, proto mnozí uživatelé nejsou spokojeni. A konstatovali, že jejich faktory za služby v roamingu, především za datové služby, jsou velmi vysoké. Celá řada spotřebitelů si stěžovala právě na tyto vysoké faktury. A z toho důvodu si myslím, že je nezbytné, aby cena roamingu i za SMSky se přiblížila skutečným nákladům na poskytování těchto služeb. Ceny sms by tedy měly podléhat konkrétnímu ověření. U sms by měla být také stanovená určitá lhůta nebo určité, řekněme, časové období, kdy je nutno tuto sms doručit, protože řada občanů si stěžovala, že jejich sms byla doručena ne hodiny po odeslání, ale třeba několik dnů po odeslání. A potom je třeba podpořit myšlenku, že nařízení by mělo přinášet prospěch nejen spotřebitelům, ale také operátorům v tomto odvětví. Pokud o strukturální reformy navrhované komisí, tak eh, tam je nutno, aby přinášely prospěch oběma stranám. V článku 13, který, jak vidíme, popisuje podmínky, pro uplatňování nebo stanovování nových eh, cenových stropů pro maloobchodní ceny, tak tam máme za to, že tyto podmínky, které jsou považovány za nezbytné to znamená, že v okamžiku, kdy budou plně uplatněny strukturální služby, které zatím ještě nebyly plně definovány a když konkurence v roamingu bude plně rozvinuta, tak mně se zdá, že by to tam mělo být eh, specifikováno na základě právě té revize, která by měla proběhnout v roce 2015. Kromě toho se zde také říká, že by měly být eh, pravidelně sbírány údaje o cenách za SMS služby v roamingu a za objem eh, přenesených dat v roamingu. Tyto daty, data by měly být předávány nejen komisi, ale také parlamentu alespoň dvakrát ročně. Také musíme připomenout, že chceme, aby spotřebitelé měli možnost volit si alternativní operátory a proto je nutné zajistit maximální transparentnost a také maximální právní jistotu. To je důležité k tomu, abychom pochopili, jakým způsobem se bude rozvíjet prodej roamingových služeb oddělených od balíčku služeb, které jsou používány na národní, na národní úrodni. Je tedy dobré poskytnout tuto možnost, ale musíme také monitorovat prodej těchto oddělených roamingových služeb. Jsem si jistá, že v blízké budoucnosti budeme vést velmi širokou a velmi zajímavou debatu na toto téma. V uplynulých letech jsme několikrát žádali, aby se toto nařízení upravilo. Chceme, aby cenové stropy byly postupně snižovány, ale je také pozitivní, aby byly vytvořeny podmínky, strukturální podmínky k tomu, aby vnitřní trh mohl fungovat na základě volné soutěže mezi operátory a nabízenými službami. Tyto podmínky by měly být uplatněny v roce 2015 v souvislosti s revizí. Vám poděkuji a nejprve poprosím komisi, aby se ujala slova, protože to byla celá řada otázek. Ehm, mm, možná byste se mohl pokusit nejprve odpovědět a pak je pan kolega na řadě. Berek. You, děkuji, pane předsedo. A děkuji za příspěvky. Slyšel jsem celou řadu komentářů, na které, myslím, ani nemusím všechny odpovídat, ale byla tady také eh, řada otázek, ehm, kterým se pokusím věnovat. Myslím si, že Berek dále vysvětlí některé otázky, které byly spojeny s jeho přístupem, ale já se pokusím ehm, říct si něco eh, z naší strany. Nejprve, paní Dikasti ehm, se ptala na základní rozdíl mezi přístupem komise a Bereku. A myslí si, že Berek nemá dostatek důvěry v operátory a komise je spíše optimističtější, co se týče opatření, která chceme zavádět na trhu. Ale eh, to by tak mohlo být, když eh, poslouchám pana Fontaina, Myslíme si, že strukturální opatření, která navrhujeme, budou mít dopad na trh. A zároveň, když to budeme věřit, tak eh, musíme vytvořit eh, pobídky pro, pro um, operátory, tak aby mohli tato řešení co nejrychleji zavést. Dále potřebujeme aby operátoři toto všechno implementovali, můžeme mít pravidla v legislativě, ale eh, konec konců jsou to pak operátoři, kteří musí tato eh, opatření technicky aplikovat. Takže eh, my je také potřebujeme zaangažovat a proto to jim musíme dát podněty, pobídky, aby toto všechno mohli co nejrychleji provést a co nejúčinněji. A mm, musíme, to je naše přesvědčení, vytvořit podněty, aby eh, se do toho mohli pustit. Takže toto je eh, idea, která se eh, skrývá za odstraněním stropů a i když budeme počítat s možností odstranění stropů do roku 2016, pokud trh naznačí, že ceny jsou konkurenční a že strukturální opatření jsou aplikována ve správné časové ose, Eh, pak budeme vidět mě výsledky. Takže toto jsem chtěl zdůraznit. Zároveň eh, musíme zajistit tedy pokud budeme příliš optimističtí a ono to nebude fungovat, tak potom eh, v revizi se musíme znovu podívat na něco, co bychom mohli vylepšit v oblasti strukturálních řešení, anebo jestli tady něco nefungovalo. Ale potřebujeme rovnováhu. A musíme eh, zajistit výhody pro spotřebitele a také musíme zajistit to, aby průmysl eh, měl podněty pro to, aby eh, našel své místo na trhu. Pan Rubich mluvil o cenách za datový roaming. Ano, věřím, že to bude na, určité úrovni, na této úrovni po nějaká léta. léta. Toto je realita a my doufáme, že jednoho dne budeme moci tyto problémy vyřešit, ale to je eh, zase úroveň našich eh, stropů za data roaming. Jak jsem řekl už dnes ráno, musíme vytvořit rovnováhu, musíme nechat prostor eh, pro to, aby se rozvinula konkurence, ale musíme vytvořit i příslušné mechanismy, které by posílily tuto konkurenci, aby se dále rozvíjela. A ehm, zároveň musíme stanovit stropy na určité úrovni, které zajistí alespoň minimálně ochranu spotřebitelů. To nebude ideální vyřešení situace, to si musíme přiznat. Cenové rozdíly mezi domácími eh, a ostatními, tedy ten rozdíl marži bude dost vysoký. Takže to bude trvat chvilku, než tuto situaci vyřešíme, ale eh, věříme, že kombinace těchto opatření nám v tom napomůže a doufáme, že se nám to podaří toho dosáhnout spíš dřív než později. Eh, pan Istelroj mluvil o tom, že by tady měla být volba pro spotřebitele a že by měla být zaručena transparentnost. To je přesně to, o co se snažíme, chceme to zintenzívnit našimi návrhy. Dále padla otázka um, malých zemí a jestli může být zvěnována eh, zvláště pozornost situaci v malých zemích. Ano, když se podíváme na malobchodní ceny, Ehm, to byla tak grafické znázornění. Chtěl jsem vám ukázat, že ceny jsou hodně určovány regulovanými stropy, takže v tomto smyslu nejsou velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, ale jestli když se podíváme na alternativní nabídky, tak eh, tady už jsou větší rozdíly, ale mm, bohužel alternativní nabídky eh, mm, neposkytují v um, některých zemích ceny, které by byly hodně pod úrovní regulovaných um, stropů. A ještě k malým zemím, malým operátorům, to byla další otázka. Jak eh, by náš návrh mohl zajistit to, že malí operátoři budou mít stejný prostor manévrovací jako větší eh, hráči. Eh, v tomto ohledu je tu pár věcí, o kterých bych se rád zmínil. Za prvé eh, velkoobchodní stropy. Jestliže budeme chtít vytvořit rovný prostor pro konkurenci, tak budeme muset mít eh, velkou obchodní ceny pro všechny eh, operátory, pro malé i větší aktéry na trhu a eh, také pro ty, kteří potenciálně nově vstoupí na trh. Mělo by být umožněno přijít na trh s konkurenčními i malobchodními cenami. Měly by to být zajímavé malobchodní nabídky. A v tomto smyslu by cenové stropy, které navrhujeme na, ve velkoobchodní oblasti, ty jsou dosti striktní. A mm, nejsou orientovány podle eh, nákladů, eh, ale myslím si, že eh, tyto malobchodní stropy s těmito by alternativní noví hráči na trhu mohli mít možnost konkurovat s stávajícím operátorům. Dále otázka pana Peleta jak vypadá situace v jiných zemích, v USA a jiných částech světa. Eh, bohužel Nemám odpověď na tuto otázku a to proto, že roamingový trh je eh, regulován pouze v Evropě, Evropské unii a mm, e, tato, my sbíráme e, tato data a máme je k dispozici od operátorů v jiných částech světa. E, není takovýto systematický sběr dat zaručený tady komerční dohoda, ale nevím, jestli kolega z Bereku má nějaké další informace o cenách v jiných částech světa, ale teď bohužel k dispozici tuto informaci nemám. nejsem zodpovědný za prodeje dámských kabelek a e, určitě to mm, není dobré, když trh s dámskými kabelkami by byl poškozen e, našimi návrhy, ale pokud se tak stane, tak jsem si jist, že se najde nějaká cesta a že se rozvinou nové e, výrobky, které budou odpovídat poptávce, ale pokud Eh, to má rozšířit roamingovou, mm, roamingové nařízení, tak budu velice rád, eh, když eh, to takto dopadne. pan další kolega se ptal, jestli jsme konzultovali organizace spotřebitelů. Eh, před naším návrhem a předtím, než jsme zorganizovali eh, veřejnou konzultaci. Diskutovali jsme s různými aktéry mm, v minulých letech, včetně eh, svazů nebo organizací spotřebitelů a také s těmi, kteří jsou významnými hráči v oblasti průmyslu. A to je mm, něco, co mm, je zarážející a myslím, že nám to také ukazuje komplexnost celého roamingového trhu. Myslím si, že všechny strany, včetně spotřebitelů a jiných, se snaží najít eh, alternativní řešení tak, aby eh, se mohli eh, věnovat těmto problémům na trhu konkurenčním. Ale skutečnost je, že nebyly žádné konkrétní návrhy. My jsme nedostali žádné konkrétní návrhy, ani průmysl jak jsme slyšeli z Bereku, eh, pořád ještě nejsou přesvědčeni o tom, eh, že tady jsou alternativní eh, řešení. Takže naše diskuse byly spíše abstraktnější tenkrát. A až po té, co došlo k veřejným konzultacím a kdy se rozjel celý ten konzultační proces, jsme přišli s našimi návrhy, které se týkaly všech argumentů, které byly předloženy a my si myslíme, že to je způsob, jak postupovat ku předu. My jsme nepředložili žádné ehm, komentáře k návrhům spotřebitelských organizací před ehm, veřejnými konzultacemi, takže ehm, oni teď všichni sledují, co my budeme navrhovat a já věřím, že v brzké době uslyšíme jejich názory. Jistě, že spotřebitelé se velice zajímají eh, o to, aby tady byly dohody učiněny, aby jim, jim to dalo dobrou cenu, aby jim byla poskytnuta dobrá kvalita služeb, takže důraz na veřejné konzultace, mm, tedy je to důležité pro spotřebitelské organizace a Tyto organizace se e, soustředují e, velice na to, aby byla zachována určitá kontinuita v stanování cen. A mm, pak, jestli DG Komp mm, inicioval nějaké šetření, e, ne, ne, ne do roku 2000 2000 tenkrát se tenkrát to ne, ne, nebyl zaznamenán žádný výsledek. A teď nevím, mluvil se o kartelu, ale jde o to, že naše nařízení, tedy eh, cenové zastropování, by mohlo vytvořit možnost eh, pro operátory, aby eh, možná by se mohli jasně soustředit na to, jak vypadá regulovaný trop um, vždycky čtvrtletně Berek um, veřejňuje takové cenové tabulky, takže možná se v tom orientovat. A je to pak jednoduché, každý uh, si může učinit závěr a říct si dobře, tak když stanovíme cenu na úrovni stropu nebo pod to, tak budeme v souladu s tímto uh, nařízením, um, budeme mít všichni dobré zisky a můžeme pokračovat a vést pohodlný život. Takže to, že ceny budou, tady budou klastry kolem tohoto stropu, to je současně i proto, že tady existují tyto, tato nařízení a proto musíme i z tohoto důvodu najít nějaká alternativní řešení. Dále Jaká jsou skutečně strukturální řešení a jaký je náš náhled na to, jaké jsou rozdíly mezi pohledem naším a e, pohledem komise? Eh, ještě jednou se pokusím vysvětlit, o co jde v těchto strukturálních řešeních. Jsou tu dva návrhy. Je tady, eh, jsou tady závazky obchodního přístupu, tedy naši alternativní operátoři, mobilní operátoři, všichni ti, kteří chtějí poskytovat roamingové služby, budou mít přístup roamingovým službách eh, mobilních operátorů. A to je něco, co myslím, na čem jsme se dohodli s Berekem, to je opatření, které navrhujeme a pak je tady ještě eh, další část roamingové služby, takzvaný unbundling. Tady bude dána možnost získat roamingové služby od alternativních operátorů. A pak padla otázka, eh, co by to přineslo operátorům na straně jedné a co by toto přineslo spotřebitelům na straně druhé. Spotřebitelé, začněme s nimi. Pro ty by to znamenalo možnost porozhlédnout se, jestli tu nejsou zajímavé roamingové nabídky, mohli by si najít správného operátora roamingového a mm, pro své domácí e, služby, takže e, zvýšení možných zdrojů, e, alternativních zdrojů pro spotřebitelů a pak, co se týče operátorů. Myslíme si, že unbundling je nezbytný spolu s, mm, s závazky malobchod, velkoobchodní e, strany, takže pokud tady bude možnost, aby operátoři nabízeli e, roamingové služby, mm, pokud e, tak by to mohlo být obtížné pro ty operátory, kteří chtějí sami obsluhovat roamingový trh, protože jestliže nemáte možnost unbundlingu, tak klient Eh, stejně potřebuje přístup k domácím službám. Takže jak potom takovýto alternativní eh, operátor může nabídnout celou, celý mix eh, služeb? Takže si myslíme, že tento retailový unbundling je nezbytný. A pak otázka týkající se kvality služeb a dlouhého doručování SMS-ek. Myslím, že to už implicitně je pokryto v současné legislativě a obecně kvalita služeb ehm, ehm, telekomunikačních ehm, operátorů, nebo jestli je to roamingový trh, nebo třeba jiné eh, trhy. To je něco, co je pokryto eh, tímto rámcem a je to úkolem národních regulačních úřadů v každé zemi, aby si to eh, sledovali, jestli operátoři fungují a jestli tedy je to v souladu se závazky které se týkají kvality služeb. A myslím si, že tímto jsem eh, eh, vše prošel. Pokud jsem něco pomenul, tak se rád těmto otázkám vrátím. Děkuji, pane předsedo. Ano, a potom je na řadě zástupce Bereku, který zodpoví další otázky. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit neopakovat to, co řekl zástupce komise a tak se chci vyjádřit k tomu, co řekla paní De Castillo na začátku. My opravdu se s komisí v hodně aspektech shodujeme. Jsou tady určité rozdílné body a jsou takové eh, vtípky v angličtině, kdy se říká, když máte dva ekonomy v místnosti, potom máte tři názory a stejné je to i u roamingu. Tady máme také různé názory na řešení problému a je jasné, že musíme mít také rozdílné názory na řešení problému. Já bych chtěl se zaměřit na čtyři problémy, kde má Berek jiný názor než komise. Za prvé je to stupeň důvěry, který máme v strukturální řešení a především v řešení formou Eh, odpojení tedy unbundlingu. My neříkáme, že unbundling, decoupling by nefungoval, ale jsme v této oblasti velice obezřetní a uvidíme, jaký by to mělo dopad na konkurenci a také na spotřebiteli. Nikdo v Bereku není proti větší konkurenci či větším možnostem spotřebitelů, ale my jsme tady velice velice obezřetní, jak e, jaké zisky a jaké jí prospěch pro spotřebitele na tomto trhu můžeme očekávat. A potom za druhé máme rozdílný názor na maloobchodní zastropování cen. Zastropování cen musí být takové, aby operátoři mohli vydělávat na investice do infrastruktury a také my hodláme podpořit vstup nových operátorů na tento trh, ale je třeba být trošku štědřejší vůči stropům, tak abychom stimulovali vstup nových operátorů na trh. Jestliže opravdu dojde ke vstupu nových operátorů na trh, pak také se sníží ceny. My jsme opatrní z hlediska očekávaného stupu stupně konkurence, ale také vidíme, že tady jsou opravdu několika set eh, setové rozdíly jsou tady rozdíly ve velikosti stovek procent mezi a maloobchodními a velkoobchodními cenami. A my se domníváme, že tak by to opravdu nemělo být a jestliže bude dostatečně rozvedena, rozvinutá konkurence, pak to bude také lépe chránit spotřebitele. My také neříkáme, že cenové stropy by měly fungovat na věčnost, až se ukáže, dobře, že konkurenční síly budou takové, že budou sami regulovat trh, pak můžeme eh, od nich upustit. Komise říká, že stropy by měly být odstraněny v roce 2016, ale my to říkáme opačně. My říkáme, že maximální ceny e, by měly být zachovány do té doby, než se skutečně ukáže, že konkurence dokáže snížit ceny. Bylo by smutné, kdyby maximální ceny byly odstraněny a došlo k opětovnému nárůstu cen a za několik týdnů zveřejníme nejnovější informace a vidíme také, že každá společnost musí nabízet eurotarify a také alternativní tarify, ale vy očekáváte, že alternativní tarify budou lepší, ale není tomu tak. Často je to tak, že alternativní tarify překračují eurotarify, což ukazuje na další problém v oblasti konkurence na tomto trhu. A e, já chci ještě na závěr zdůraznit opatření, které které také zmínil pan Fontaine. To je návrh, že musíme také uh, zavést uh, určitou ochranu před fakturačními eh, šoky, jak na evropském trhu, tak na i mimo evropském trhu. My se domníváme, že na jednotném trhu eh, již ochrana před fakturačními šoky existuje, protože společnosti mm, již varují své zákazníky, jestliže to vypadá tak, že jejich faktury by velice stouply. Ale bylo by také dobré, kdyby toto opatření se rozšířilo na mimoevropské trhy. My máme v těchto oblastech trošku jiný názor, názor než komise, ale chci se vyjádřit nyní k otázkám, které eh, položili další poslanci. Eh, pokud se týče konkurence, tak my můžeme regulovat to, aby ceny nebyly nad určitou úrovní. Ale my tady nemůžeme vydat žádnou legislativu pro konkurenci. My jsme viděli, že ceny opravdu klesly, ale konkurence nijak nevzrostla. Maloobchodní, eh, malí operátoři budou eh, nabízet určitou konkurenci, jestliže to bude pro ně výhodné, jinak ne. A potom je tady také otázka unbundlingu, kterou navrhuje komise. Jestliže budou operátoři mít povinnost nabízet unbundling, pak to také budou dělat. Ale budou také tyto nové možnosti využívat spotřebitelé? Uchýlí se k nižším tarifům? Jestliže ne, pak tato opatření budou mít snížené dopady a účinnost. Pokud se týče datových cen, já chápu, eh, co chtěl říci pan Rubik se stahováním filmům mimo Rakousko, ale vlastně si téměř v zahraničí nemůžete dovolit zapnout svůj smartphone, protože ty tyto, tato zařízení jednoduše stahují data, aniž si to uživatel uvědomuje a tak dojde k vysokému nárůstu cen. A to nejsou tedy jenom ceny za filmy, které musíme snížit, ale jednoduše musíme snížit veškeré ceny za, roam, za datový roaming, tak aby uživatelé mohli v telefony používat tak jako doma. Ceny a náklady my jsme v prosincové zprávě zveřejnili zprávy o nákladech a to není naše poslední slovo. My tady jsme vycházeli z, na určitých, z určitých zastaralých modelů, ale je jasné, že náklady za roaming nejsou mnohem vyšší než náklady za, na národní úrovni, takže není zde problém snížit roamingové ceny na národní ceny a pořád budou operátoři dobře vydělávat. Malé země, operátoři, tady máme důkazy také proto, že roamingové ceny pro spotřebitele v malých zemích nejsou tak výhodné a to především také platí pro eh, datové služby pro malé zákazníky. Také již se tady hovořilo o malých operátorech, kteří budou chráněni eh, navrhovanými stropy ale velké společnosti tuto ochranu nepotřebují, protože ti si to vyjednávají sami a malé společnosti nemají vyjednávací sílu a také budou tedy profitovat z velkoobchodních stropů. Ale já si nedovedu představit, představit, že jednou nebudeme potřebovat regulaci velkoobchodního trhu, protože si myslím, že tento trh zatím ještě dobře nefunguje a že tuto regulaci ještě budeme potřebovat. Já vůbec nerozumím dámským kabelkám, jako tady kolega, ale možná, že se můžeme těšit na dobu, kdy opravdu budeme mít v budoucnosti skutečně evropské tarify ve všech zemích stejné. A tím pádem by opravdu dámské kabelky nebyly tak těžké. Pan Lambert hovořil o velkoobchodních a maloobchodních zákaznících. My to chápeme tak, že na konkurenceschopném trhu pak by opravdu se vycházelo z nákladů operátora a to v současné době není, protože tyto ceny jsou velice rozdílné. Strukturální opatření, tak jak o nich hovořil pan Fontaine, my jsme na tom v minulém roce velice pracovali, zabývali jsme se vytvořením strukturálních opatření, která by vycházela z cenových stropů a proto jsme také velice rádi, že komise se rozhodla pro duální přístup založit eh, budoucí infrastrukturu a budoucí plánování jak na cenových stropech, tak i potom na strukturálních opatřeních. A my musíme opravdu vytvořit tvořit eh, maximální ceny, jinak restrukturalizace trhu nebude mít žádný smysl. Eh, k paní Niebler. Já si myslím, že tady existují společnosti, které vyhledávají přístup k trhu. Některé jsou úspěšné, jiné méně, ale často Eh, se přistupuje k trhu pouze na komerčním základu a je jasné, že v zájmu velkého operátora není poskytnout přístup k, sítě, k síti, ale potom ty společnosti, které neuspějí, trpějí, jsou jednoduše zklamány, ale my s tím nemůžeme nic moc dělat. To je otázka konkurence na trhu. Doufám, že jsem zodpověděl všechny otázky. Děkuji. Já, ich darf mich... Tak, rád bych vám srdečně poděkoval eh, našim třem hostům. Jeden nás musel trošku dříve opustit. Děkuji vám za řadu otázek, diskusních příspěvků. Myslím si, že bylo dobré, že jsme si toto téma znovu eh, probrali celkově, protože když teď budeme mluvit o roamingovém eh, otázkách detailně, tak nám to pak naši práci značně ulehčí. Ještě jednou srdečně děkuji. Zrovna jsem slyšel, že dnes odpoledne budeme muset zaměnit jeden bod programu, pokud souhlasíte, čtyřka a šestka musíme prohodit. A to proto, že jeden host, který měl mluvit v bodu číslo 4, přistane trošku později, takže máme technické problémy s tím, abychom nemuseli na něho čekat, tak sekretariát nám navrhuje, abychom nejprve vzali bod 6 a potom bod 4. Děkuji vám. Přeji hezkou polední přestávku a uvidíme se později.